Yeah, congratulations. Uh, dear colleagues, can I ask you to take your seats? Um, I would first like to welcome... Dovolte mi, abych vás přivítala, jakož i všechny ostatní kolegy z národních parlamentů a naše vážené hosty. Je pro mě velkým potěšením přivítat tady tolik z vás. Doufám, že ještě dorazí další na naši druhou část meziparlamentárního zasedání o legální migrace. Dnes dopoledne jsme začali všeobecným eh, zasedáním o Evropské migrační agentě po dvou letech, kde, se, kde jsme se bavili o legálních cestách eh, a integraci, což nebylo ve středu pozornosti reakce Evropské unie na migrační krizi. Teď je na čase podívat se na různé aspekty řízení migrace, které se týkají jak uprchlíků, tak i ekonomických migrantů, kteří eh, do Evropy přicházejí za prací. V této oblasti jde o solidaritu eh, členských zemí s těmi nejzranitelnějšími osobami, ale je také potřeba rozlišovat mezi těmi, kteří eh, skutečně ochranu potřebují a těmi, kteří do Evropy přicházejí za prací. A to je také argument, kterou, který jsme vložili také do naší zprávy o migraci s mojí spoluautorkou Cecil Kienge před dvěma lety. To také budeme prosovat až do konce našeho eh, mandátu. V naší zprávě upozorněme na to, že jsou to české státy, které mají kontrolu nad svými pracovními trhy a oni společně s EU by měli eh, se rozhodovat o tom, jak chtějí ty mezery na pracovním trhu zaplnit. A my si myslíme, že by se měly více zapojovat eh, místní a regionální orgány, pokud eh, to má být soudu s očekáváními evropských občanů. Jde také o migrační právo které určuje, co je a co není legální eh, migrace. Víme, že to také reguluje otázku eh, příjemců mezinárodní ochrany, pokud eh, vstoupí na pracovní trh a už jsme slyšeli některé odstrašující příklady zneužívání a vykořišťování těchto osob a to bychom rozhodně měli řešit. Evropská unie také vyvinula legislativu v této oblasti, Eh, ta se snaží harmonizovat ten právní rámec eh, ve členských zemích. Víme ale, že legislativa v oblasti pracovní migrace je sektorová, takže neexistuje jedna jednotná směrnice, která by to všechno upravovala, ale existuje celá řada různých eh, směrnic pro různé typy pracovníků, ty kvalifikované, sezónní, Eh, výzkumníky, studenty a tak dále. Ta jediný legislativní text, o kterém se teď vyjednává, eh, je revize směrnice o modrých kartách, která by měla přilákat do Evropské unie více eh, odborníků a z kvalifikovaných osob. A dále pro oblast sjednocení rodin je hlavním nástrojem směrnice z roku 2003, takže ta asi neodpovídá těm dnešním potřebám. Máme tady celou řadu hostů Eh, kteří by měli prezentovat různé názory na otázky řízení migrace a dlouhodobý eh, výhled nebo ten dlouhodobý mechanismus a také jak čelit demografickým a dalším výzvám. Pole, eh, po mé levici je paní Kurty, která je ředitelkou Mezinárodní organizace práce, která bude mít náročný úkol prezentovat názory své organizace o celé řadě těchto problémů spojených se pracovní migrací. Potom Dále paní, vedle paní Kortej sedí pan Thomas Huddleston, který je ze Think Tanku Migration Policy Group, který nám podá aktuální informace o tom, jak se aplikuje právo na sjednocení rodin v Evropské unii. My jsme potom vyzvali také celou řadu vás, národních poslanců, kteří byli ochotni vystoupit v této debatě. A v této části byl nominován pan Koržepa, který je z Polského sejmu. Potom budeme mít otevřenou diskusi s ostatními poslanci. A ještě bych eh, asi měla popsat ten systém pro předělování eh, slova. Bude to podobné jako dnes dopoledne. Nejprve dáme slovo eh, dvou národním poslancům a potom vždycky jednomu poslanci Evropského parlamentu, dokud ten seznam přihlášených řečníků nevyřešíme, nevyčerpáme. Stejně jako dopoledne, tak pokud budete chtít žádat o slovo, tak prosím vyplňte ten příslušný formulář žádosti o slovo pro tuto část a dejte to tady zástupci sekretariátu, ti vás budou aktivně vyhledávat a ten seznam řečníků se sestaví na základě eh, toho pořadí, ve kterém ty žádosti byly podány. Co se eh, týče Eh, vaše řečnické doby, tak eh, se prostě omezte na dvě minuty. Vidíme, jestli to bude dostatečné během, v průběhu té diskuze. A já budu dbát na to, abyste nepřekračovali eh, svou dobu. Paní Kortej má samozřejmě 10 minut na úvod. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji za pozvání na toto zasedání. Jsem velmi ráda, že tady dnes mohu být. Jak už bylo řečeno, moje prezentace se bude zaměřovat na pracovní migraci, tedy ne na uprchlíky jako takové. Lidé vždy migrovali a budou migrovat i nadále. Vzhledem tomu, že náš svět je čím dál tím více propojený, vzhledem tomu, že zboží a služby mohou velmi snadno překračovat hranice, tak eh, současný počet 250 milionů migrantů, eh, migrujících pracovníků se určitě ještě poroste. Eh, migranti jsou součástí naší minulosti, současnosti i budoucnosti. Nedávná zpráva generálního tajemníka OSN zdůrazňovala, že celkově je migrace přínosná jak pro migranty, tak i pro jejich hostitelské komunity. Generální tajemník ale také uvedl, že jsou tady legitimní obavy z toho, že migrace může přinášet problémy, jako je bezpečnost, xenofobie, diskriminace a napětí ve společnosti. Abychom tyto obavy mohli vyřešit, tak eh, jako SN, tak i české země volají potom, aby migrace byla řízená legálně, aby se odehrávala v rámci mezinárodních eh, pravidel a dodržování lidských práv. Migranti by také měli dodržovat eh, pravidla, měli by migrovat eh, řádným legálním způsobem, ale aby to bylo možné, tak vlády musí otevřít ty legální cesty pro eh, řízenou migraci, tak aby to odpovídalo realitě na pracovním trhu. Legální migrace se zvyšuje tam, kde je vysoká poptávka po pracovní eh, síle a kde neexistuje dostatečný legální způsob, jak zajistit jejich přísun na pracovní trh. A ta poptávka tedy není naplněna. Dalším problémem je tedy identifikovat potřeby a nedostatky dovedností na pracovním trhu. Netýká se to pouze těch velmi odborných nebo technických profesí, týká se to také té méně kvalifikované práce, kterou často lidé z toho daného státu vykonávat nechtějí. Dále jde o to, že by eh, to nemělo být posuzováno pouze podle té současné situace na pracovním trhu, ale také s výhledem na budoucnost. Mezinárodní organizace práce ILO má mandát eh, podporovat eh, členské státy a organizace pracovníků a zaměstnavatelů v řízení pracovní migrace. Existují dvě úmluvy ILO, které se zaměřují specificky na mm, pracovní migrace. Všechny ostatní umluvy ILO se týkají i dalších typů migrujících pracovníků. V nedávné době eh, byla přijata řada nezávazných nástrojů. Ten poslední jsou pokyny pro přístup eh, uprchlíků a dalších nuceně vysídlených osob k pracovnímu trhu a tyto pokyny nebo tyto zásady, které byly přijaty v červenci 2016, vládami, zaměstnavateli i organizacemi pracovníků eh, uvádějí, jakým způsobem se má přistupovat k integraci na pracovním trhu a eh, jakou roli mohou hrát sociální partneři v řízení migrace. V jádru eh, konvencí ILO je zásada rovného zacházení a příležitostí v pracovních podmínkách mezi migranty a místními pracovníky. Tento princip je zásadní pro to, abychom zajistili, že práva migrujících pracovníků eh, nebudou zneužívána a že práva těch národních pracovníků nebudou podkopávána nebo nebudou snižovány standardy v oblasti pracovních podmínek. A na závěr bych také se chtěla zmínit o tom, že jak v Evropě, tak i mimo Evropu migrující pracovníci se <coughs> koncentrují v některých vybraných sektorech, jako je zemědělství, úklid, hotely, restaurace, stavebnictví jsou eh, často sektory, kde ty pracovní podmínky jsou nejméně stabilní a proto máme-li usnadnit integraci do těchto sektorů, tak by bylo vhodné, aby instituce na pracovním trhu, což jsou třeba zastoupení pracovníků a zaměstnavatelů, zajistily minimální mzdu, bezpečnost při práci, kolektivní vyjednávání nebo inspekci práce. Na konec chci říci, že otevření legálních cest pro migrující pracovníky není pouze základním součástí agendy mezinárodního společenství pro bezpečnou a řízenou e, migraci, ale je to také způsob, jak chránit práva těchto osob e, a snížit neformálnost zaměstnávání v určitých sektorech ekonomiky a také jak podpořit růst podniků. Děkuji vám paní Kurtej a teď eh, bych chtěla dát slovo panu Haroslovi, který také má k dispozici 10 minut. Dobré odpoledne, vážení kolegové, já se jmenuji Thomas Hadlson. jsem z mm, policy, Migration Policy Group. Jsme think tankem, který nabízí komparativní analýzy, školení a v oblasti diskriminace eh, migrantů. Byl jsem sem pozván, abych vám poskytl aktuální informace o problémech spojených eh, se slučováním rodin, což je hlavní kanál, hlavní cesta, kterým příslušníci třetích zemí přicházejí legálně do Evropy. Dovolte mi, abych vám poskytl statistické údaje o této oblasti a potom o změnách politice, které, eh, kterých jsme svědky v poslední době v Evropě. Chci hovořit také o dopadech na integraci a na to, co to vypovídá o evropském právu. Na úvod Tedy chci říci, že od toho zvýšeného přílivu migrantů v roce 2015 evropské státy poskytly ochranu více než milionu osob s neevropským původem. Mnoho z nich muselo přijít osamoceně, bez rodinných příslušníků, protože nebyl dostatek bezpečných způsobů, jak do Evropy přijít. Takže by šlo očekávat, že dnes nastane okamžik pro slučování rodin. příliv od roku 2015 byl poměrně značný a kolikrát to byly neplánované příchody, spontánní, eh, nelegální nebo neúplně zabezpečené. Nicméně víme, že Slučování rodin je úplně jiná eh, věc. Je to možnost, kterým eh, státy mohou nabídnout možnost bezpečné, legální a řádné migrace pro eh, osoby ze třetích zemí. Žádosti o slučování rodin se většinou zpracovávají 6 měsíců až jeden rok. Žadatelé jež mají nějakou řádnou adresu, stát Eh, také zná to složení eh, rodiny dané osoby a tím pádem by ten stát měl mít dostatek času pro to, aby zajistil řádné ubytování, příjem těch rodinných integraci, zajištění eh, míst ve školách například a zajistit také nějaký program integrace těchto osob. Takže bychom na to neměli pohlížet stejným způsobem, jako pohlížíme například na příchod žadatelů o azyl v těch posledních letech. Bohužel to ale tak často je, když se podíváme na to, jak to vypadalo v posledních dvou letech. Až donedávna totiž členské státy měly eh, poměrně stejné politiky pro slučování rodin, migrantů a také příjemců mezinárodní ochrany. Migrantů jsme byli svědky toho, že chyběly informace nebo některé požadavky jim byly velmi eh, omezovány. Pro příjemce mezinárodní ochrany ale ty problémy se týkají hlavně té dokumentace, kterou potřebují, nebo těch postupů, které musí podstoupit. Od roku 2016 bylo jenom několik málo členských států, které by vylučovalo nebo protahovalo tyto postupy pro uprchlíky nebo pro nedoprav- ne, nezletilé bez doprovodu. Obecně vzato tyto osoby mohly eh, bezprostředně požádat o sloučení se svou bezprostřední rodinou eh, a měli tím pádem lepší podmínky než eh, jiné kategorie osob. Toto slučování rodin pro uprchlíky bylo dlouhodobu velmi stabilní v Evropě, no to postupovalo podobným způsobem. Nicméně od roku 2016 řada těch eh, větších zemí eh, se rozhodla zavést takzvaná dočasná omezení slučování a cílem eh, veřejně uváděným bylo často snížit ten počet slučování nebo odradit další příchozí. To vedlo k restriktivním politikám, které eh, jsou pod průměrem v EU a které jsme tady předtím neznali. Tato omezení eh, například byla zavedena ve státech jako je Rakousko, Finsko, Německo, Dánsko a Švédsko. Tato omezení teda byla zavedena přechodně, eh, ale pořád eh, platí, a to přesto, že Evropa je teď eh, v kompletně jiné situaci. Myslím, že je také důležité, abyste vy jako političtí představitele dali najevo, že je potřeba zajistit slučování rodin celé Evropy jako nástroj integrace. se podíváme na integraci rodinných příslušníků, tak to je proces, který trvá nějakou dobu. Nicméně statistiky Eurostatu dokazují, že po dvou nebo třech letech v zemi většina eh, těch nově příchozích rodinných příslušníků pracuje. Jsou tady určitě zlepšení, které je potřeba provést, eh, například eh, ta podpora, která je nabídnuta těm nově příchozím, velmi často Eh, manželé nebo manželky, kteří přicházejí, mají přístup pouze velmi obecným integračním kurzům, které nějak nenapomůžou jejich integraci na pracovním trhu. Ale eh, členské státy zatím nějak eh, tuto politiku nezlepšilo. Kromě toho, ta podpora, která je k dispozici pro děti a tedy jejich přístup ke vzdělávání, se také nezlepšila. V nedávných letech je to pořád velmi pomalé, velmi pomalu se nabízí ta cílená podpora, kterou ty děti potřebují. Je tedy evidentní, že eh, je potřeba, aby se tyto postupy a pravidla zlepšily pro eh, nové rodinné příslušníky, zejména eh, manželky a děti. Ale není to není tak největší oblast pozornosti, největší pozornost je věnována těm odkladům a prodlužování eh, rozhodnutí o sloučení rodin. A tyto odklady tedy vlastně nenapomáhají integračnímu procesu. Víme, že kolikrát hovoříme o lidech, kteří eh, trpí různými traumaty psychologickými. Jsou to eh, omezení, která pouze prodlužují, protahují integrační proces. Takže například studie PISA OECD ukázala, že každý rok navíc, který děti z rozvojových zemí musí strávit ve své zemi původu, může mít negativní dopad na to, jak dobře se naučí jazyk a jaké budou mít výsledky ve škole. A v některých ohledech si myslím, že je to velmi jednoduché pochopit. Čím déle musí lidé zůstat ve své zemi původu, tím méně času Eh, mají na to, aby se mohli integrovat do našeho systému vzdělávání a naučili si jazyk přížději starší a mají méně času na to, aby eh, se mohli vyrovnat ostatním. Myslím si, že stejně tak to platí i pro příchod eh, manželů nebo manželek, které nemají dostatečnou podporu na to, aby se naučili jazyk a integrovali se na pracovní trh. A tím pádem podkopám výsledky ve vlastní integrace. Je to oblast, která již je regulovaná evropským právem a směrnicí v roku 2003 o slučování rodin. Je to také oblast, která je regulovaná Evropskou mluvou o lidských právech a Evropskou sociální chartou Prezidenční práva brzkého soudního dvora dalo jasně najevo, že hlavním cílem politiky slučování rodin je zajistit rodinný život a e, dosáhnout e, sjednocení rodin. Na základě těchto precedentů je potřeba, aby všechna ta pravidla byla oprávněná a efektivní. Myslím, že je tedy na čase, abych se znovu zvážila ta omezení na omezení slučování rodin. Chápu, že to byla omezení přijímána v době strachu a e, přechodných e, problémů a je teď tedy potřeba spustit politiku sjednocení rodin, která usnadní život rodin, zejména pro manžele a pro děti, pro e, osoby požívající mezinárodní ochrany a je také potřeba zavést efektivnější integrační programy pro tyto nově příchozí. Pokud byste se rádi dozvěděli více o těchto tématech, tak se podívejte na index, který my máme na našich stránkách. Podívejte se také na, na migrační zprávu o ECD z roku 2017, kde jsou obsaženy tyto poslední změny podívat se také na doporučení eh, European Migration Forum, který se zabývá konkrétně sjednocováním rodin. A také bych vám mohl doporučit, ať eh, seznámíte eh, s práci komisaře Rady Evropy, který vydává velmi jednoduché materiály o integraci eh, eh integraci uprchlíků a migrantů. Děkuji. Thank you very, very much, Ms. Děkuji vám <clears throat> mnohokrát, pane Huddlestonem. Pane Huddlestone, a nyní dám slovo panu eh, Kuržepovi eh, z Polského sejmu, aby nám řekl, jak to vypadá v Polsku. Děkuji vám. tady tato výměna názorů na mě udělala velký dojem. A já bych se s vámi chtěl eh, podělit o polskou zkušenost. Eh, kdykoliv, kdy se podíváme na problémy, které řešíme u nás v členských státech, tak eh, velmi často ta Místní perspektiva znamená, že si eh, neuvědomujeme, co se děje v jiných členských státech. Eh, tady tato výměna názoru nám ukazuje, co všechno se dělá v jednotlivých členských státech. Děkuji mnohokrát kolegům z České republiky, eh, ze Slovenska a z Maďarska, protože, jak se zdá, uvažujeme podobně. A ještě obecně bych chtěl říci, že národy a státy mají elity. A ty musí vzít eh, věci do vlastních rukou a musí převzít odpovědnost za dědictví ve svých zemích. A proto si myslím, že bychom neměli nahrazovat národní orgány. aby byly ponechány vlastnímu osudu. A chtěl bych zareagovat na to, že je pravděpodobně lepší vyvážet pomoc a podporovat ty národy a ty země, kde ty problémy jsou, než dovážet problémy a komplikace, které můžou potom vést k problémům na našem vlastním dvorku. A nyní bych chtěl pohovořit o současné situaci v Polsku. Během mnoha lety, během mnoha let se Polsko přeměnilo ze země, která měla eh, emigranty na zemi, kam přijíždějí migranti. V minulosti mnoho Poláků emigrovalo do jiných zemí. My vám eh, děkujeme za vaši pohostinnost a že jste eh, přijali naše spoluobčany, ale musíme také uznat kulturní dědictví a profesionalita našich spoluobčanů není zanedbatelná. Migranti jsou nejrychleji rostoucí skupinou populace v Evropské unie. My máme migranty z východu, z Ukrajiny, z Běloruska, z Arménie, z Gruzie, z Ruska. A my používáme zjednodušené řízení tak abychom pro ně zajistili pracovní povolení pro lhůtu 6 měsíců. A migranti mohou rovněž žádat o delší období až do 12 měsíců. Nechci hovořit zde o statistikách, ale v roce 2016 Polsko bylo na druhém místě po Spojeném království, pokud je o počet povolení. 586 eh, tisíc povolení jsme vydali. A také dlouhodobá víza. 17 eh, všech těchto povolení v EU. Co se týče pracovních povolení, tak my jsme na prvním místě 495 tisíc pracovních povolení, to je 58 všech, které byly vydány v Evropské unii. A tato povolení se vydávají především Ukrajincům. Sedmnáct procent všech povoleních vydaných v Evropě. Jedná se o 500 tisíc takových povolení. Ukrajinci jsou tedy na prvním místě. Tady v této souvislosti. Eh, stále více migrantů, eh, kteří k nám přijíždějí a hledají práci. Máme zjednodušení řízení, máme práci na období 6 až 12 měsíců, tento druh povolení. a závisí to potom na prohlášení eh, zaměstnavatele. Zali tedy ten zaměstnavatel si přijede dále zaměstnávat migranta. Eh, já se s vámi podílím o tyto údaje, tak abyste viděli, jakou práci děláme, když přijímáme takový velký počet občanů eh, z východní Evropy. A chtěla bych pohovořit ještě o dalších obecných záležitostech. Jako to, že migrační proces by měl umožnit, umožnit zhlednění všech faktorů, a ten fakt, že nelegální migrace by se mohla stát legální. Existují různé druhy migrace. Někdy je to nepředvídatelné a bylo by záhodno eh, moci eh, zvládnout migrační toky. Otázka modré karty a potřeby trhu. Zde musíme si uvědomit tři důležité věci. Nejdříve je potřeba stanovit diagnózu. A tato se bude lišit eh, v jednotlivých členských státech, protože záleží na ekonomické a sociální situaci. A také existují odlišná očekávání. tak jak ty společnosti jsou připraveny přijímat. A proto je dobré zohlednit vztah mezi zemí původu a hostitelskou zemí. Protože samozřejmě se může stát, že migrant bude vzdělán eh, ve své zemi a potom opustí. A když třeba Polsko nebo Česká republika investuje do o, nějakého zaměstnance a potom z toho těží jiná země, tady z toho vzdělání, tak e, se ptám, jakým způsobem e, tuto investici vykompenzovat. Protože pokud se podíváme na legální migraci, tak by bylo dobré zamyslet se nad tím, zali chceme pouze hovořit o, o těch žádoucích eh, migrantech, těch pracovnicích, anebo zali máme hovořit i o jiných kategoriích migrantů a zali jsou připraveni vstoupit na náš pracovní trh. A závěrem, víte velmi dobře, že jeden z hlavních problémů, kterému v EU čelíme, tak to je mladá generace. A proto bychom se měli zamyslet nad naším pracovním trhem, který klesá jako celek, protože v mnoha členských státech existuje vysoká míra nezaměstnanosti u mladých. A proto by bylo dobré se zaměřit na mladé lidi a poskytnout jim vhodné příležitosti. A závěrem tady vyvstává jedna otázka. Jakým způsobem řešit tu otázku, že někteří eh, pracovníci z řad migrantů eh, kteří jsou žádáni v Polsku, tak mají třeba eh, jiné Eh, znalosti, než třeba eh, jsou potřeba eh, v Nizozemí. Jakým způsobem budeme bojovat o tady tyto migranty? Děkuji vám, pane Kuržepo. A nyní bych chtěla zahájit diskuzi a dát slovo těm, kteří se chtějí vyjádřit. A prosím, držte se tří minut a chtěla bych eh, připomenout těm, kteří se chtějí eh, vyjádřit, tak prosím, eh, vyplňte formulář s žádostmi o slovo, o služby v sále vám to poskytnou. Nejdříve pan Frank Turček, který je slovinským poslancem. Prosím, máte slovo. Nevím, kde jste, kam se mám dívat. To jste vy, ano? Prosím, představte se. Prosím, můžete se představit. Já budu hovořit slovinsky. Můj uh, příspěvek uh, bude celkem stručný. Já bych eh, chtěl představit své argumenty. Slovinská vláda je levicovou vládou, já jsem z opozice. Co se týče slovinského přístupu k migraci, tak eh, vám mohu říci, že v roce 1997 jsme přijali 4 uprchlíků, co se týče eh, v porovnání s celou eh, slovinskou populací, takže jsme s tím neměli problémy. Jednalo se hlavně o ženy, o starší osoby a děti. To byly eh, lidé, kteří přišli přes balkánskou trasu a 2014 až 2015, tak se jednalo především o mladé muže už to nejsou ženy a děti. Slovenská vláda eh, přispívá do takzvaného systému kvót a v rámci tohoto rámce eh, přijímáme migranty z Řecka a z Itálie. Ty počty jsou relativně malé, protože naše země je také malá, ale loni došlo k nárůstu o 1300 eh, co se týče eh, přijatých migrantů. Ze strany Evropské unie jsme dostali mnoho eh, chvály, náš ministerský předseda rovněž. Vypadá to, že to dobře funguje, ale není tomu tak. Proč to říkám? Většina lidí z těch, kdo přišli do Slovinska, ať už to byla eh, součást eh, migračních toků nebo byli eh, vysláni do Slovinska v rámci systému kvót. 80 těchto osob využilo Slovinsko jako transitní zemi, takže za několik dnů naši zem opustili. Eh, takže tady je taková ta falešná eh, představa, že systém kvót funguje, ale nefunguje. Lidé opustí tu zemi hned, jak vstoupili do systému. Takže ten systém nefunguje dobře. Měli bychom nalézt lepší řešení, účinnější řešení. A já osobně si je dokážu představit. Za prvé, tak jak řekli někteří kolegové z České republiky, z Maďarska, ze Slovenska. Měli bychom, nebo se předpokládá, že bychom měli pomoci těm zemím, kde jsou eh, konflikty, které jsou příčinou migrace. To je důležité. Ale měli bychom také dohlížet na naše hranice účinněji než doposud. Co se týče těch, kteří chtějí změnit pravidla, eh, tak aby eh, přeměnili nelegální migraci do legální migraci, s tím nesouhlasím. Já si myslím, že bychom měli mít lepší řešení, abychom mohli těmto lidem pomoci. A bylo by to také ku prospěchu samotné Evropy. Já už jsem uh, hovořil o několika těchto řešení, ale nemám čas mm, zabíhat do dalších podrobností. Uh, děkuji. Uh, takže uh, panu, to vy jste byl pan Gorana a panu Tučkovi dáme slovo později. Nyní pan Zaklin uh, z německého Bundestagu. Děkuji. Eh, samozřejmě, jsem paní Nastič. Eh, samozřejmě musíme eh, podpořit rovné zacházení s lidmi na pracovním trhu a aby se zachovávala práva těchto pracovníků, ale bohužel to v EU není realitou, ani tady neexistuje politická vůle, třeba když Eh, dělníci pracují v továrnách eh, nebo pracují ve zpracovatelském průmyslu, eh, masa a tak dále. Tam existuje tlak na migranty, aby měli nižší mzdy a to samozřejmě vede ke nevraživosti k migrantům. Například tady máme ten negativní příklad v Anglii, kde je stále rostoucí rasismus vůči Polákům. A tak, jak zde bylo řečeno, řečeno, že eh, migrace eh, musí jít ruku eh, v ruce s větší konkurenceschopností v Evropě. Já to tak nevidím. Co se týče nyní té modré karty, a tady se hovoří o tom, že také by se měla snížit bruto mzda a nepovede to k mzdovému dumpingu, nespůsobíme tím další chudobu a vykořišťování, nebo ten odliv mozku, protože Eh, to povede k tomu, že vlastně odvedeme eh, ty eh, proškolené lidi z chudých zemí a já si myslím, že také mít odpovědnost vůči zemím původu. Měli bychom posílit místní ekonomiky, především ty chudé země. A proto se ptám, jakým způsobem Eh, chcete pomoci eh, pracovníkům eh, v zemích původu, aby nebyli ještě chudší a protože jsem z levice, tak si myslím, že bychom neměli vybírat podle toho, jak to chce kapitál. Eh, potom to slučování rodin, to je eh, nyní ve spolkovém sněmu, sněmu také aktuální debata a eh, také je to důležité pro integraci. Ale tak to vnímáme my, levice, ale koalice to tak bohužel nevidí. Ale my jako levice si myslíme, že integrace bude dobrá, pokud budeme mít humánní hodnoty a právní stát. Nyní prosím Michael Bonny za Evropský parlament TPP. E Já přejdu též do polštiny. Vážení kolegové, děkuji za eh, toto dnešní setkání, za toto dnešní zasedání. Já bych eh, rád podpořil to, co eh, řekl poslanec, eh, eh, polský poslanec, který před chvílí pohovořil. Myslím si, že to, co říkal, je přiměřené a dobře formulované, pokud jde o legální migraci. Situace v Polsku je taková, že se je zde velký počet osob z Ukrajiny, kteří legálně pracují. V roce 2017 se objevily obavy, v době, kdy byl otevřen vízový systém pro eh, Ukrajince, že budou eh, na základě toho cestovat dále do EU a eh, uplynulo devět měsíců a ukazuje se, že se nestěhují dále do Německa, pracují nadále v Polsku takováto vědomá eh, politika, která zohledňuje i sousedy, je smysluplná. Eh, měli by, mohli bychom si jenom ještě přát, eh, aby v každé zemi, kromě zjednodušeného řízení, mohly existovat i jiná zjednodušená řízení tato zjednodušená řízení jsou důležitá kvůli dětem, která potřebují, které potřebují integraci, kteří přicházejí eh, s rodiči, tak aby mohli rychle začít chodit do školy, aby nes, ztráceli čas. Eh, eh, z mé zkušenosti eh, při práci s ukrajinskými imigranty, ta integrace probíhá dobře, děti chodí do školy, nacházejí si přátelé mezi polskými dětmi a je to, mohlo by to být dobrý příklad fungující migrační politiky Eh, politiky. Já jsem eh, s potěšením si vyslechl od pana Kuřepy, že mm, bychom měli oddělit eh, migrační politiku od otázky uprchlíků, to je zcela oddělená záležitost a je to někdy velmi sporné. Můj osobní názor je takový, že Eh, uprchlíci se stanou zákonnými přistěhovalci, eh, integrují se, ale to je jiná jiná tématika. Nicméně my můžeme nabídnout ten dobrý příklad a ve velké míře, protože to jsou stovky tisíc um, pracovníků, kteří v Polsku pracují. Um, poslanec polského parlamentu zmiňoval uh, postupy, které jsou uh, důležité, také zapojení sociálních partnerů a nevládních organizací. Děkuji. A nyní tedy má eh, slovo pan Tučev za Slovinsko. Děkuji za slovo. Tež eh, přejdu do slovinštiny. Nejdříve jsem si myslel, že předložím své stanovisko až v tom dalším čtvrtém kole bloku. Já nejsem eh, politik, nebo jsem jim teprve nedávno a s, sleduji velmi bedlivě otázky migračních, migrační problematiky. Eh, to, o čem tady eh, hovoříme, se točí kolem eh, témat politické ekonomie. Je to politická otázka, je to také ekonomická otázka. Když se podíváme na HDP, které eh, najdeme v Německu, Rakousku, eh, Švédsku a příspěvek, který je dán na imigraci, tak je to velké procento HDP ale v některých zemích je to mnohem větší částka než například ve Švédsku. Má to být několik eh, procent a nebo i více na řešení eh, problému integrace a migrace. To eh, není jenom otázka práva na práci u těchto hm, přistěhovalců, ale také nejenom práva, ale jakési možnosti či schopnosti pracovat v celá řada hospodářských odvětví je pak je dotčena e, obchodováním s lidmi, e, je to zejména stavebnictví a zemědělství, ale i další sektory. My e, jsme konstituční demokracie, ale v těchto případech bývá ústava porušována. Populisté asi řeknou, že ve Slovinsko, v Polsku jsou platy nižší a že to je chyba přistěhovalců. Eh, jak se někdo stane nelegálním eh, eh, migrantem? Nic takového neexistuje. Můžete mm, může toto nastávat, pokud ta politika není správná. Děkuji. Pan Mayer, Německo, prosím. Eh, děkuji, eh, milí kolegové a kolegyně. Eh, samozřejmě v Německu máme 515 tisíc osob, kteří mají status osoby požívající ochranu podle Živenské úmluvy a tyto osoby mají rodiny. Jak už jsme tady e, e, zmínili, že e, se jedná o, o ten věk 16 let a e, tady e, v rámci e, Evropské unie my máme přes 200 tisíc osob, které mají nárok na podporu E, to jsou e, váleční uprchlíci a tady samozřejmě se očekává, že když potom skončí ta občanská válka, tak potom se ten člověk vrátí domů. Takže právě e, co se týče těchto osob, tak integrace není priorita u těchto osob. A proto, protože jsem členem frakce CDU a CSU a jsem mluvčím této frakce, tak já si myslím, že Eh, tady eh, vlastně si myslím, že by se měla eh, tady tato podpora po 16. březnu už ukončit. A tady toto souvisí s tím, že maximálně se jedná o počet 12 tisíc osob. Jedná se o velmi humanitární mm, otázky, jedná se o velmi těžké případy. A nyní bych chtěl něco říci k té legální migraci. Já osobně e, mám pocit, e, že se tady dělají e, chyby, protože máme na jednu stranu tu humanitární migraci a potom se to spojuje s tou pracovní migrací. Německo po USA je zemí, která má druhou nejsilnější legální migraci. Takže tak e, špatné to naše právo pro legální migraci být nemůže. A já si myslím, že Evropa musí být obezřetná e, není dobré, abychom měli takové sjednocení té pracovní e, migrace. Eh, protože tady jsou věci, eh, o které se nemůžeme dělit. Máme tady 28 různých eh, pracovních trhů a ty požadavky v 28 zemích jsou prostě odlišné. A proto bych chtěl požádat o pochopení, aby jako my Eh, poslanci z národních parlamentů, my CSU, CDU voláme o to, aby eh, ta národní kompetence byla zachována, pokud jde o přístup k národnímu trhu. My v Německu máme dobrou ekonomiku, máme téměř eh, plnou zaměstnanost v mnoha částech Německa, ale víme, že ta situace je jiná v ostatních zemích EU. Proto bych chtěl Mm, požádat eh, o to, abychom si uvědomili, že máme velmi odlišný pracovní trh a že ne eh, všechna ta pravidla se dají použít ve všech 28 eh, zemích, protože ty ekonomiky jsou opravdu velmi odlišné. Děkuji. Nyní pan Palis, Řecko. Άρα και πάλι θα μιλήσω μόνο για το ζήτημα της οικογενειακής επανένωσης. Eh, děkuji. Co se týče eh, slučování rodin, já budu hovořit eh, stručně. Co se týče slučování rodin, tak to vede k mnoha problémům. Tady máme ty hotspoty, potom tyto osoby jsou velmi dlouho v té konkrétní zemi a e, potom vlastně se to dá k ledu, ty jejich e, složky na dlouhou dobu a potom tito lidé uh, už třeba nevždy mají chuť se učit ten jazyk a nemají třeba vždy přístup ke vzdělání. Mm. A toto má uh, opravdu tragické důsledky. Já si myslím ale, že by mělo být samozřejmé, aby lidé byli společně se svými blízkými. A to souvisí s těmi alternativními opatřeními. E, potom lidé se uchylují k hladovkám uprchlíků, e, protože tito lidé čekají na sloučení se svou rodinou. A co je nejdůležitější? A to je zcela pochopitelné, že za toto může Evropská unie. Evropská unie za to zodpovědná. Já chápu uh, německé kolegy, uh, vím, že jsou uh, problémy s těmi hostitelskými zeměmi, pokud je o slučování rodin, ale já si myslím, že se tady nejedná o, o vysoká čísla, když to porovnáme s těmi celkovými čísly. A já si myslím, že bychom měli jednat rychleji a lépe. Eh, protože důsledky těchto průtahů můžou být velmi špatné pro celou Evropskou unii. Musíme tedy jednat rychleji. Okay, thank you, thank you very much. A děkuji, pan Jurek. Děkuji. Domnívám se, že ta probíhající rozprava je velmi důležitá a že je velmi dobře, že hovoříme s představiteli vnitrostátních parlamentů. Já chci zmínit jednu věc, pokud jde o slučování rodin. Před 50 eh, lety eh, znamenala znamenalo přistěhovalectví do eh, z, eh, znamenalo přistěhovalectví, přistěhovalectví z jižní části eh, Evropy jinam. Dnes je to migrace z velké části z Afriky a Blízkého východu. Eh, od eh, Maroka po Indonésii je celý pás zemí, které mají zcela jiný, jiné pojetí rodiny ve svém občanském právu. Umožňují poligamy a slučování rodin, což znamená přijímání dětí a dalších členů rodiny znamená eh, další Um, násobení imigrace. Je to, eh, kdyby to eh, nebylo legální, tak bychom museli eh, přijmout i opatření proti spojeným státům, pokud jde o volný přístup některých občanů Evropské unie když došlo k tomu velkému rozšíření, eh, bylo v Německu, byly v Německu u moci levice a Německo nemělo takto otevřenou eh, náruč, tak otevřenou, řekněme, jako Spojené království. Takže Mm, ochrana hranic, ochrana trhu a ochrana sociální soudržnosti je e, oprávněná. Pokud budeme vytvářet iluzi mezi lidmi, kteří jsou mimo Evropu, že mohou přijít, e, může to být škodlivé, protože se mohou e, domnívat, že jejich prvotní nelegální vstup bude následně legalizován. Je tedy třeba hovořit o těchto věcech a diagnostikovat toky a zároveň mm, brát ohled na suverenitu a hodnoty. Pouze pak může být eh, debata eh, platná, přínosná. Slučování rodin musí být nahlíženo eh, v tom světle, že v našich právních eh, pořádcích na rodiny nahlížíme jinak. Rodina je u nás monogamní a to se velmi liší od jiného pojetí rodin, například v Africe. Děkuji. Eh, děkuji, pane Jurko, pan Kalegeropoulos. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριοι Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Děkuji vám, eh, vážení poslanci. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, za to, že jste nás dnes pozvali. My víme, že Přichází eh, mnoho uprchlíků do Evropy z Asie a z Afriky. Jsou to lidé, kteří zůstávají déle eh, v Evropské unii. A hlavní prioritou je rychlá integrace do pracovních trhů. trhů. Je důležité, aby Eh, se mohli o sebe sami postarat co nejrychleji. A to se týká uprchlíků a migrantů. Je potřeba, aby byli co nejrychleji prohlídnuti žadatelé o azyl a zjistit, eh, zda jsou to opravdu uprchlíci. A jestli se to potvrdí, tak eh, se musí postarat o sociální začlenění a vstup na pracovní trh. To jsou dva eh, procesy, které spolu souvisí. Eh, přístup eh, uprchlíka na pracovní trh nesmí být nějak chaotický. Potřebujeme ustanovení, tak aby lidé našli práci, práci, která by odpovídala jejich schopnostem. Musí se využít jejich schopnosti. To je pozitivní pro uprchlíka i pro ten stát. Rovněž potřebujeme opatření, Eh, tak aby se uprchlíci naučili co nejrychleji jazyk té dané země, aby se co nejrychleji zaintegrovali. Eh, protože když neumíte jazyk, eh, tak těžko naleznete dobrou práci. Proto je důležité mít práci a umět jazyk. To je zásadní pro integraci. Proto je důležité si uvědomit, že tady existuje závislost na těchto druh eh, pomocí. A pro uprchlíky je strašně důležité, aby mohli stát na vlastních nohách, aby byli eh, ekonomicky nezávislí a musíme eh, k tomu vytvořit podmínky, aby tohoto dosáhli. A potom je rovněž důležité, aby děti mohly chodit do škol. A je rovněž důležité, aby všichni měli přístup k lékařské péči. A je důležité také, aby uprchlíci našli vhodné ubytování. E, také se musí e, vytvořit vztahy pro to, aby se e, mohlo spolupůsobit s ostatními členy společnostmi. Potom je potřeba se spojit s těmi kulturními komunitami, náboženskými komunitami a je důležité přizpůsobit všechny tyto podmínky. Úloha eh, místních eh, společenství jsou zcela zásadní, protože oni s nimi společně žijí a regionální a místní eh, společenství jsou ty, které se starají o uprchlíky přímo na místě, právě ve všech těch oblastech, které jsem zmínil. A tato společenství potom v praxi se eh, starají o integraci a o vstup uprchlíků na trh. Žádná národní evropská politika nebude úspěšná, pokud se nezohlední eh, úloha místních eh, společenství. Potřebujeme plán, tak aby toto všechno bylo provedeno. A regiony se musí postarat o to, aby byla možná integrace. Evropská unie a vlády musí poskytnout odpovídající prostředky pro podporu regionů a místních a e, lokálních e, společenství. A už budu končit, e, paní předsedající. Je potřeba skoordinovat aktivity neregionálních organizací, které musí spolupracovat ruku v ruce s těmi regionálními společenstvími. E, je potřeba vše přizpůsobit místním potřebám. A e, musíme e, také se podívat na to, co se dělá s penězmi a potom představte si i e, situaci starostů třeba e, v Egejském moři. Oni potřebují více pomoci, tak aby se e, žádosti o azyl mohly rychle zpracovat. A potom to souvisí s otázkou hotspotu. A hovořilo se už tady o tom, takže jsou tady hotspoty, které jsou přeplněné. my jakožto místní společenství a regiony, my e, žádáme, aby Evropská unie a vlády převzaly svou odpovědnost, e, protože e, jinak zvítězí populismus. Nesmíme mít strach před extrémními hnutími. Evropa musí mít eh, člověka ve středobodu zájmu, tak to musí bát a to je dědictví Evropy ještě eh, dvě, dva kolegové, Jean Lambert a další kolega a potom eh, panelisté, kteří budou reagovat. Takže prosím, Jean Lambert. Děkuji, paní předsedající. Diskuse je velmi eh, zajímavá a já na ní nahlížím jako členka výboru pro zaměstnanost i pro výboru pro občanské svobody. Díváme se tedy na, nyní na migraci z pohledu pohledu zaměstnanosti a myslím si, že co tady zaznívá jednotlivě z členských států, ale i z celé Evropské unie, je, že eh, lidé jsou tedy vítáni, aby přijeli za prací a pokud je eh, na krátkou dobu a pak by se měli vrátit, zatímco zaměstnavatele chtějí dlouhodobější závazek, aby lidé přijeli, získali kvalifikaci a tu pak využívali. A globálně víme, že EU je jenom součástí e, globálních trendů a globálních proudů. Takže otázka je, um, jakým způsobem jsme schopni uh, přilákat a udržet si uh, ty kvalifikované lidi. Modrá karta je jedním z prostředků, další cesto, uh, cesta je slučování rodin, kde umožňuje zajišťujeme mm, vzdělávání pro e, další členy té rodiny, aby tedy manželky nebo další příslušníci nemuseli sedět e, doma a vyšívat. E, takže toto nám umožňuje slučování rodin i tyto další přidané věci, ale my víme, co chceme od lidí, kteří přicházejí. To tady bylo řečeno mnohokrát, ale co jim nabízíme, pokud chceme skutečně být atraktivní, estonského předsednictví zaznělo na konferenci velmi jednoznačně. Nestačí jenom otevřít dveře, je také třeba nabídnout vytopený dům. A chceme tedy, jak tady říkáme, kvalifikované a talentované lidi, ale je třeba se dívat i na druhou stranu mince. Jsme pro ně atraktivní. Děkuji. Prosím další řeční. Eh, la présidente, eh, pour ma part, je suis membre de la commission. Já jsem členkou výboru také pro zahraniční záležitosti. Měl jsem na starosti také zprávu o lidských právech a vždycky mám velký zájem, když se hovoří o těchto otázkách, ale myslím si, že je potřeba to umístit do správného zeměpisného a historického kontextu. Když jsem tady slyšel některé řečníky, tak mám pocit, že mluví o něčem úplně jiném, když hovoří o migrantech. Jedna věc je, že když se podíváme na ta hrubá čísla, tak ta um, motivace je ten otevřený prostor bez hranic, který v Evropě máme. To je velká přitažlivost. Um, a my víme, že ty změny v rámci Schengenu by mohly ohrozit a mohlo by to ohrozit to fungování, mohlo by to ovlivnit i životy členů členských zemí. EU. Druhá věc, když mluvíme o migrantech, tak mám pocit, jako by už žádná legální migrace neexistovala, ale přitom každý rok členské státy, které to mají na starosti, udělují více než 3 miliony povolení k pobytu. A teď eh, hledám ještě jeden údaj, který jsem měla před okamžikem nachystaný za loňský rok to bylo 3,4 milionu. Eh, to bylo tady rok 2016, rok 2017 ty čísla ještě nejsou, ale e, ta čísla rostou výrazně, zejména od roku 2012, přestože rok 2012 e, eh, to číslo bylo nejmenší. Ale další e, velmi důležitý prvek, který potřeba vědět, je, že členské státy se chovají velmi odlišně nebo s nimi nakládají s těmi e, legálními povoleními k pobytu. A například eh, nejvíc jich vydává Spojené království. Eh, je to, eh, jsou to, je to asi 800 tisíc povolení pobytu pro Indy, Číňany a Američany. A potom se rád, co říkal pan Bony, protože druhý stát, který uděluje ta povolení, je Polsko. V Polsku je to více než půl milionu povolení k pobytu každý rok a většina z nich, asi 85% jsou to pracovní povolení, které mají umožnit Ukrajincům, aby pracovali v Evropské unii. Takže eh, tady máme legální ekonomickou migraci do Evropské unie a mě trochu překvapuje, že se ty politiky členských států tak liší vůči těm příslušníkům třetích zemí. Já to chápu, má to určité historické důvody, když je někdo z Francie, tak má spíše tendenci Eh, se dívat nebo uchylovat k těm eh, bývalým koloniím Podobně je to eh, ve Spojeném království které se obrací zejména na ty státy bývalého Commonwealthu v Polsku, samozřejmě mají nejblíže Ukrajinu. Takže asi nejde ta pravidla nějakým způsobem sjednotit, ale měli bychom na to pohlížet globálně a měli bychom o těchto věcech hovořit korektně, měli bychom uvádět jasná čísla, protože to, co mě někdy Eh, v této diskuzi překvapuje, nebo to, co eh, je často absurdní, je to eh, umělé rozlišování mezi ekonomickou migrací a uprchlíky, protože kolikrát někteří lidé nemají legální možnost přijít do Evropské unie, zatímco jiní tuto možnost mají a tím pádem srovnáváme nesrovnatelné. Takže vždycky se musíme podívat například na státy, kde už ta vízová povinnost byla uvolněna a mám eh, pocit, eh, že najdeme spoustu jevů, které nám eh, na první pohled unikají. Děkuji. A teď ještě pan Vojt na velmi stručnou intervenci. Mr. Voigt, you have the floor. You asked for it, didn't you? Ja, danke, Frau Vorsitzende. Es ist doch interessant, dass... Děkuji, paní předsedkyně. Je zajímavé, že tady na výboru Libe vidíme, jaké jsou rozdíly mezi členskými státy v Evropě. Pro jedny nejsou rozdíly mezi eh, integrací a uprchlíky. To jsme tady dnes jasně slyšeli. Někteří chtějí co nejvíce uprchlíky eh, integrovat, naučit je jazyk a udělat je ekonomicky nezávislými. Pan Majer na to velmi správně poukázal, že eh, ženevská umluva o uprchlících říká, že pokud eh, přestal platit ten důvod pro to, aby lidé odešli, tak je možné poslat zpátky domů. Tak se ptám, proč potom máme mluvit o integraci uprchlíků, eh, proč je nezbytná, protože eh, se až dosud rozlišovala integrace uprchlíků ale já svědčím to často eh, má rozhodovat mezi těmi, kteří eh, chtějí se integrovat a kteří se integrovat nechtějí, což přece není možné. Je potřeba také zohlednit eh, náboženství nebo původ, kulturní okruh. Myslím, že Polsko je na správné cestě, protože Ukrajina patří k křesťanskému západu ke stejnému kulturnímu okruhu jako Polsko. A potom eh, víme, že u těch západoevropských států to eh, je, jsou to jiné státy, ale to už je něco jiného. Děkuji. Paní eh, Kuchtej. má slovo. Yeah, thank you very much. Uh, that was a, a very interesting discussion, a lot of a lot of feedback, a lot of interesting points. So I'll just. Uh... Děkuji. To byla velmi zajímavá uh, diskuse a já budu reagovat na některé z věcí, které tu zazněly. Tady eh, velmi eh, hlasitě bylo opakováno, že je třeba rozlišovat mezi eh, uprchlíky a přistěhovalci. A podle mezinárodního práva skutečně vznikají jiné závazky pro členské státy s ohledem na obě tyto skupiny. Pokud jde o uprchlíky, jsou to humanitární otázky, které vstupují do hry, protože lidé prchají před válkou nebo jinými eh, hrůznými podmínkami. A to eh, spadá potom do eh, Ženevské konvence a je to pod dohledem UNHCR. U přistěhovalců, migrantů je situace jiná a proto jsme teprve v nedávné době, nebo v nedávné době začali hovořit o těch dvou smlouvách, kompaktech. Jeden se týká um, uprchlíků a jeden, jeden se týká migrantů a to je tedy skutečně to oddělení a rozdělení řešit dvě různé věci různým uh, souborem opatření. Migrace uh, je skutečně navázána na potřeby pra- pracovního trhu. Několik z vás toto říkalo, ať již je potřeba harmonizovat či nikoli eh, mezi členskými státy a argumentace, která, kterou mohu přednést, je, že je dobré to, nebo že je žádoucí a zásadní navázat to na potřeby tržení eh, pracovního trhu a na jeho nedostatky. Když se podíváme na nedávnou zkušenost a když se díváme i směrem do budoucnosti, tak to odděle, eh, rozlišení mezi uprchlíky a migranty eh, je jasné, ale mohou vznikat situace, kde tak úplně jasně definované není. Generální ředitel Eh, generální sekretář OSN poslední zprávě eh, právě zmiňuje, že častěji a častěji se objevují situace, kde lidé musí prchnout ze své země, ale nemusí to být kvůli válce, ale protože jsou ve velmi uh, nuzných a špatných podmínkách. A v kontextu OSN se hovoří právě o těchto podmínkách způsobených klimatem, jako o klimatických uprchlících lidé z mm, subsaharských subsaharské Afriky, kdy se eh, ty země stávají eh, tak eh, suché, že vlastně tam není možnost získat obživu a je to motivace k, té, k tomu stěhování, ale je to zatím to rozlišení je velmi je velmi eh, jasné, nicméně bude potřeba do budoucnosti zvažovat určité možná změny. Druhá věc, na kterou bych chtěla upozornit, je, co eh, řekl eh, německý kolega, že je zde potřeba řešit příčiny a zabývat se zeměmi mm, původu. Lidé migrují, protože hledají lepší příležitost, nemají dostatečné pracovní příležitosti doma a to je, to je situace, kdy je třeba řešit příčiny migraci a snažit se na pomoci tomu, aby lidé mohli zůstat ve své zemi původu a dostali se z, z um, chudoby. My máme celou řadu projektů Mezinárodní organizace práce v Africe a jinde, které vytvářejí eh, slušné podmínky um, a, a bylo také zmenšeno, že je zde problém toho odlivu mozku jako rozvojová země se těžko bude rozvíjet, když její nejlepší mozky odejdou a to platí u, zejména u odbo, oblasti zdravotnictví africké země, lékaři a sestry odcházejí do Evropy a to je skutečně velký problém, který je třeba řešit. Eh, nacházíme již zajímavé jednotlivé zkušenosti, které eh, kdy z toho odlivu mozku by se měl stát určitý přínos pro obě strany, eh, tedy i pro Evropu a ty země původy. Ale rozhodně je to problematická záležitost záležitost zejména pro, eh, pro rozvojové země. Třetí věc, někteří z vás tady zmiňovali obchodování s lidmi, je to skutečně realita v Evropě. My máme sklony se domnívat, že obchodování Eh, s lidmi a nucená práce to v Evropě neexistuje. Mohu říci jednoznačně, že to není pravda. Máme eh, v eh, organizaci spoustu povědomí a zpráv o tom, že se to děje v Evropě a je to třeba řešit. Je tady riziko vykořišťování prací a, a tomu jsou nejvíce vystaveni právě migrující pracovníci. A já Možná si to s vámi ráda pro, proberu později eh, bilaterálně, ale nicméně rovné zakázení je klíčové, ale ne vždy je, ne vždy je do dodržováno a je potřeba zahr, za, zapojit uh, úřady, tedy pardon, inspekce práce, uh, zaměstnavatele a odbory, aby všechny tyto formy uh, vykořišťování prací nebyly, uh, aby byly potírány. A poslední bod v reakci na to, co říkala eh, Jean, tedy co my můžeme nabídnout, pokud chceme být atraktivní pro ty eh, talentované, kvalifikované lidi eh, ať jsou kvalifikovaní, více kvalifikovaní či i mm, lidé s nízkou kvalifikací, pokud chceme, aby přispěli eh, naší ekonomice a ta, aby se stala více konkurenceschopná, je potřeba investovat do kvalifikace, do eh, vzdělání a já vám to slovo investovat záměrně. Není to náklad, ale je to investice do budoucnosti, eh, tak, aby ti lidé, kteří přijdou sem a pracovat, aby mohli na pomoci naší konkurence schopnosti. Má to samozřejmě dopady na rozpočet, není to zadarmo, nelze ty Eh, lidi vzít, využít v našem hospodářství a tímto za, eh, zakončit, je potřeba investovat do eh, vzdělávání a profesní přípravy. Děkuji. Já se domnívám, že eh, slučování rodin je často špatně chápáno a na vás eh, jako představitele, kteří se účastní veřejných eh, debat, vnímat i migranty, i um, uprchlíky jako uh, rodiny a chápat, co znamená integrace. Tady zazněla celá řada čísel a my často ta čísla vnímáme a domníváme se, že znamenají to tež. Slučování rodin je nejlepší za zavedený kanál, který máme pro bezpečnou a legální migraci. Eh, vymýšlíme různé systémy, eh, eh, přesídlování, přesídlení eh, různého sponzoru, různých stipendií, zatímco slučování rodin umožní, aby eh, manželé, manželky a eh, děti se sloučily s tím jedním členem rodiny, který odešel. Je to zavedený systém, kdy lidé se usadí místně, děti jdou do místních škol a místní školy a úřady jsou eh, připraveny se eh, připravit na to, eh, na rozdíl s tím systémem, na rozdíl od systému přerozdělování a Eh, těch spontánních azylových žádostí, to, tam to tak dobře eh, eh, nefunguje. Zatímco u sloučených rodin je větší šance, že se usadí nadéle a stabilněji a dlouhodobé usazení migrantů potom zlepšuje veřejný pohled na ně. Já se Nemyslím si, že slučování rodin je tím hlavním eh, faktorem, který přitahuje lidi, ale může být naopak negativním faktorem, pokud bude odkládáno. Proto se eh, domnívám, že bychom se měli dívat na realitu, jaká je a abychom jasně eh, rozumět tomu, co znamená integrace a skutečně se dívat na svět, jaký je. Každý dnešní konflikty trvají více než 15 let, takže to není nic dočasného. V Německu eh, příjemci většinou příjemci subsidiární ochrany, které se odvalávají většinou v odvolávání uh, Eh, vyhrají a získávají statut uprchlíka. Takže musíme ty eh, politiky slučování rodin nahlížet kriticky a eh, zamýšlet se nad tím, zda někdy znemožňují rodinný život, tak vytvářejí situace, kde se lidé musí vracit. A tyto situace exkluze a nějakých prázdných míst musí být řešeny individuálně podle jednotlivých případů. A pokud se zajímáte se o politiky a slučování rodin a jak je zlepšit. Eh, obraťte se na některé organizace rodinné či eh, církve, které mm, vědí eh, mnoho o tom, jak podpořit rodiny a jak na pomoci jejich slučování. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak byste mohli zlepšit své integrační politiky pro dospělé, tedy manželá a manželky, obraťte se na OECD, UNHCR ECR, Evropskou komisi a pokud jde o integraci dětí, tak je to potom síť Sirius, která se zabývá žáky a studenty. Není eh, potřeba hovořit o nějaké zásadní změně předpisů, ale je třeba hovořit o lepším provádění těchto předpisů a o lepší podpoře eh, eh, ze strany Eh, členských států, která je potom realizována přes členské státy a, člen, a úřady. Děkuji oběma z vás a oběma eh, všem kolegům, kteří se přihlásili do diskuse. Já bych ráda přidala, připojila něco, co nebylo ještě řečeno. Eh, Evropská komise zahájila takzvaný fitness check. To je to, co jste právě říkal, pane Hadlstone. My chceme vědět lépe, jak ta legislativa, která již platí více než třeba desetiletí, jak je prováděna a chceme eh, tlačit na komisi, eh, abychom se dozvěděli o tom, jak ta situace momentálně vypadá. Čili po těch eh, zákonných cestách a potom, co jsme hovořili o tom legálním přístupu, pojďme hovořit o tom, jak nejlépe tyto osoby, které se k nám dostávají, je nejlépe možno integra, eh, integrovat. Předávám eh, slovo paní Jean Lambert, která je zpravodajkou výboru pro směrnici o modré kartě, ale je také mm, členkou výboru LIBE a dlouhodobou poslankyní Evropského parlamentu, takže eh, ta bude předseda dalšímu panelu. Děkuji mnohokrát. Okay, ladies and gentlemen, shall we... Dámy a pánové, navrhuji, abychom pokračovali, protože čím později začneme tuto část, tak tím víc potom budeme přetahovat. A všichni máme nějaké letadlo nebo vlak, který musíme stihnout. Já se jmenuji Jean Lambert. Poslankyně Evropského parlamentu jsem už dlouhou dobu Jak jsem také říkala eh, v té diskuzi, tak jsem členkou výboru pro zaměstnanost a také výboru pro občanské svobody, takže eh, si myslím, že teď nás čeká velmi zajímavá část eh, našeho setkání, protože máme hovořit o integraci, o příležitostech a výzvách. Takže to je naše hlavně zaměření do integraci příslušníků třetích eh, zemí, kteří legálně pobývají na území EU bez ohledu na jejich statut, ať jsou to uprchlíci nebo ekonomičtí migranti. A toto téma je vhodné právě pro diskuzi s eh, zástupci národních parlamentů, protože víme, že se to dotýká celé řady různých úrovní eh, zprávy. Evropská unie má kompetenci na podporu kroků nebo opatření členských států a v rámci členských států eh, se ta opatření potom většinou eh, implementují na místní nebo regionální úrovni. Tato část eh, má následující strukturu. Nejprve si poslechneme údaje a zjištění o praxi v oblasti integraci Eh, na základě studií od OECD a od Agentury pro základní práva. Hm, ty prezentace tady eh, uslyšíme od pana Libiga, od pana Pavlu. Potom si vyslechneme konkrétní svědectví od Kemela, který je německým podnikatelem, který má sám eh, svůj původ mimo Evropu. To bude tady konkrétní zkušenost zaměstnávání uprchlíků, potom bude hovořit eh, Zuzana Amador jako zástupkyně portugalského parlamentu a potom vystoupí Dimitrios Kalogeropoulos, který bude hovořit o perspektivě místní eh, samozprávy, protože je členem výboru regionu. Tolik tedy k té diskusi. ještě jednou připomínám to, ten klíč pro udělování slova. Nejprve dostanou vždycky slovo dva zástupci národních parlamentů a potom jeden poslanec Evropského parlamentu, dokud nevyčerpáme ten eh, seznam eh, řečníků, kteří o slovo požádali. V podstatě to pro každého znamená dvě minuty. A eh, poslanci národních parlamentů, pokud ti požádal slovo, tak Eh, prosím, vyplňte ten příslušný formulář a odezdejte ho, je to žlutá, nebo to je jedno, jaká barva eh, tu, ten formulář má a přejdete to tady zástupcům sekretariátu, kteří eh, to od vás budou vybírat. Hned se známe řečníků a vytvořen tom pořadí, v jakém se budete hlásit. Pokud jste tady z Evropského parlamentu, tak na mě můžete pokynout rukou jako obvykle a já vlastně ten seznam zařadím. Budeme dohlížet na to, abyste nemluvili příliš dlouho, abyste dostali ke slovu i ostatní. Teď eh, mi tady bylo řečeno, že máte aspoň dvě minuty, eh, takže jsme velmi štědří. Ale eh, pokud jste předsedou, jako jsem já, tak můžete mluvit libovolně dlouho. A teď mi teď dovolte, abych předal slovo Tomasovi Libigovi, který je zástupcem LCD, který má 10 minut na svoji úvodní prezentaci. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také sekretariatu výboru Libe, že máme příležitost tady prezentovat naši práci. Já se chci zejména zaměřit na pracovní trh, protože jak víme, že integrace na pracovním trhu je asi nejdůležitější eh, věc, kterou musíte správně nastavit, abyste zajistili integraci do širší společnosti. A je to také to, co všechno podle různých průzkumů chtějí, eh, ať už uprchlíci Eh, nebo i příslušníci těch zemí, eh, ve kterých se uprchlíci nachází, protože nechtějí být závislí na sociálním zabezpečení. My jsme si eh, nechali provést několik studií v několika zemích ještě před migrační krizí, potom jsme to analyzovali společně s kolegy z DG Employment. A jak vidíte, tak jsou tady dvě věci. Jednak, že integrace je proces, který trvá nějakou dobu a že tedy ty výsledky se postupně zlepšují s postupem doby a také vidíte, že se to velmi eh, odvíjí od toho, do jaké kategorie spadáte. A my tady rozlišujeme eh, u těch migrantů také eh, pracovní migranty, potom jsou to příslušníci rodinní, anebo jsou to uprchlíci. Kolikrát to může být horší, lepší, ale v každém případě může trvat až 15 let, než dosáhnout třeba Eh, stejného zaměstnaneckého statutu jako eh, původní obyvatele. Podíváme-li se na rozdíly mezi státy v těch výsledcích, podíváme se na tu eh, kategorii těch nízce kvalifikovaných, takže to můžeme srovnat s tím původními obyvateli. A tady zjistíme, že u poloviny zemí ti migranti s nízkou kvalifikací vlastně jsou na tom podobně jako původní obyvatele. Potom jsou státy, které jsou na tom eh, velmi špatně, tak to není ani proto, že by měli špatnou integrační politiku, ale v podstatě eh, mají u sebe doma eh, podobné kategorie obyvatel, které mají stejné problémy s integrací na pracovním trhu. My teď se snažíme aktualizovat eh, tyto údaje do jedné poplukace, eh, kde měříme tyto jevy ve všech eh, zemích EU a OECD a připravujeme tedy na rok 2008 novou verzi, 18 novou verzi. A samozřejmě se s oni rádi podělím, až bude k dispozici. Tady, tady vidíte, že máme řadu prvníků, kteří jsou to velmi špatně a potom máme také hodně těchto pracovních migrantů, například u těch zemí, které jsme zkoumali ještě před migrační krizi. ten takto platí pro Spojené státy, tam vlastně eh, kolikrát eh, pracovní migranti jsou na tom lépe dosahují lepších eh, výsledků než ti původní obyvatele, kteří mají stejný statut vzdělanostní. Když se podíváme na ty vysoce vzdělané nebo vysoce kvalifikované migranty, tak ti jsou na tom stejně špatně i v těch klasických zemích, které jsou považovány za ty země příležitosti, jako jsou Spojené státy, Kanada nebo Austrálie, tak i ti tady mají problém s tím, jak uplatnit tu svou kvalifikaci na domácím trhu. Mluvil se tady o tom získávání mozku, tedy o tom, že by ta situace mohla být prospěšná, ale v tomto případě to e, výhodné není, e, protože to není výhodné ani pro toho migranta, ani pro tu hostitelskou zemi, protože ta kompetence toho daného migranta není využitá plně. A to je ten jako nejčastější e, příklad. Takže úplně všechno pozitivní to není. Jak můžeme integrovat eh, migranty z hlediska těch jejich eh, dovedností nebo kvalifikace? Je důležité identifikovat to, co lidé mají, jaké, jakou kvalifikaci mají. Potřeba se o tom podívat na to, že někteří lidé potřebují eh, dobudovat určité dovednosti, jsou to často jazykové znalosti, ale u těch nízce kvalifikovaných migrantů jsou to i další věci. Musíte vědět, na čem můžete budovat. A potom je to třetí část, je určité dovednosti, které můžete aktivovat tedy. Musíte se postarat o to, aby eh, nalezli potom odpovídající umístění na pracovním trhu. To bude například eh, eh, jim se snažit předat znalosti o tom, jak funguje ten pracovní trh, propojit je s dalšími podobnými osobami a zamezit diskriminaci, aby to nebránilo jejich uplatnění. My jsme v OECD společně s Ministerstvem práce v Německu a německým s průmyslovou obchodní komorou jsme si nechali udělat průzkum u německých zaměstnavatelů a těch jsme se ptali, jaké jsou jejich zkušenosti se zaměstnáváním oprchlíků, jestli jsou s tím pokojení a tak dále. A A tady jsme samozřejmě zjistili ty eh, věci, které, které eh, jim nejvíc vadily. Eh, byly tam nedostatečné jazykové znalosti, Ale eh, co asi je zajímavější zjištění, je to, že eh, spousta z nich měla v podstatě nulové problémy a řada z nich byla velmi spokojená s tím zaměstnávání uprchlíků, protože jsou eh, vysoce motivovaní. <coughs> Toto je jakési, jakýsi seznam jejich přání, aby ta integrace byla lepší, zejména jsou to Eh, jazykové kurzy, každý stát eh, poskytuje nějaké jazykové kurzy pro uprchlíky, tam, eh, ale potom oni by rádi chtěli, aby ty jazykové kurzy byly odborně zaměřené na tu jejich pracovní dovednost, aby mohli lépe se integrovat na pracovní trh. Potom jde o právní jistotu, to je také důležité v tomto ohledu. A potom jde o průběžné vzdělávání, Eh, v práci a tak dále. Máme vlastně celý seznam těchto té pozitivní osvědčené praxe. Eh, jak se to zmiňoval eh, kolega Thomas Harlson, tak máme také publikaci o integraci rodinných příslušníků. I tady máme celou řadu příkladů, nebudu to procházet moc podrobně, ale v podstatě jde o to, abychom co nejdříve identifikovali tu kvalifikaci a v tom okamžiku, kdy se rozhodnete, že ta osoba pravděpodobně zůstane, tak je eh, potřeba co nejdříve začít na té integraci, protože nejlepším predikátorem úspěšnosti v dlouhodobém výhledu je to, jestli ty lidé si najdou brzo práce a jestli brzy se mohou začít věnovat rozvíjení svých schopností. Možná, že ještě předtím, než dostanou nějaké finální rozhodnutí a v okamžiku, eh, kdy jste eh, si docela jistí, že se to tak stane, tak je dobře začít s tou integrací. Potom je to samozřejmě A otázka rozlišování těch různých eh, úrovní a kvalifikovanosti. Nemáte tady jedno paušální eh, řešení pro všechny. Musíte rozlišovat, to musíte rozhodně zohlednit a musíte také Eh, rozlišovat mezi těmi různými toky uprchlíků, kteří do Evropy přišli. Jsou tam někteří, kteří v životě ve škole nebyli, například z nějakých afrických zemí nebo z Afghánistánu. Ty mají velmi nízkou míru eh, vzdálenosti. To znamená, že jsou Eh, hloupí nebo že by se nedokázali poradit, ale jsou z oblasti, kde dlouho zořily konflikty a oni prostě příležitost neměli. A potom jsou to Iráčané nebo Syřané, řada z nich jsou velmi vysoce vzdělaní a kvalifikovaní, ale i mezi nimi budou velké rozdíly. A samozřejmě nemůžete aplikovat jedno paušální eh, řešení eh, na univerzitního profesora, stejně jako na někoho, kdo v životě v žádné škole nebyl. A dále jeden z asi nejvíce fascinujících trendů, které jsme teď zažili v poslední době v zemích, jako je Rakousko, Švédsko nebo Německo, které byly velmi silně ovlivněny tou uprchlickou krizí, je působení nebo rozvoj různých občanských iniciativ. Myslím, že to právě jsou věci, na kterých ty státy mohou dále budovat, zejména Švédsko. Kdysi Švédsko byla země, která zajišťovala všechno, nevím, jestli tady je nějaký zástupce Švédska. Eh, my jsme s nimi spolupracovali na integrační politice, kde si to všechno měl na starosti stát. To už teď ale není možné vzhledem tomu velkému počtu uprchlíků, kteří do Švédska přišli a proto občanská společnost plní řadu těchto funkcí. A tím se to také liší od obecně států eh, Evropské unie a zemí, jako jsou Spojené státy, Kanada, Austrálie, kde občanská společnost vždycky byla velmi aktivní při integraci eh, uprchlíků nebo migrantů. A v neposlední řadě je potřeba také upřímně si říci a uznat, že u těch eh, málo kvalifikovaných migrantů, máme před sebou dlouhou cestu, je potřeba to si otevřeně, než mít nějaká narastická očekávání o tom, že eh, se velmi rychle zapojí. Ale je potřeba eh, jejich eh, kvalifikaci budovat od začátku, jak víme už z dalších příběhů nebo příkladů, na kterých jsme pracovali s DG Employment, tak to, do jaké míry jsou dobře integrovaní, potom bude mít obrovský dopad také na jejich děti. To, co tady investujete do rodičů, se vám potom rozhodně vyplatí u jejich dětí, které budou eh, mnohem lépe integrovány do společnosti. Takže by bylo dobře chápat eh, tu eh, investici do integrace jako investici do budoucnosti. Měli bychom to zohledňovat ze tří pohledů. Je potřeba mít tou integraci co nejdříve což eh, velmi často není. A stejně tak víme, že nejlepší vzdělávání je, pokud je v tom rané fázi dítěte, ale tady těch migrantů v tom věku moc není, takže je potom potřeba se eh, zaměřit na to, aby ta integrace začala co nejdříve. Pokud chcete integrovat eh, nějakou ženou, ženu, která není moc kvalifikovaná, Eh, tak samo o sobě to eh, těch velkých nějakých eh, výsledků nedosáhnete, ale v případě jejich dětí tomu určitě tak bude. Takže musíme mít mnohem více adaptované nabídky pro tyto uprchlíky. A netýká se to toho právního statutu, ale musí se to týkat toho, jestli ten, ta osoba má pravděpodobnost to, že se tam e, usadí. A jestli to také osoba, která má nárok na mezinárodní ochranu. A Chci vám eh, tady poukázat na naše publikace, které jsou k dispozici. Když nám pošlete e-mail, my vám to velmi rádi pošleme, protože pro nás eh, jste někdo, eh, s kým rádi budeme v kontaktu, komu rádi nabídneme naše služby. Děkuji vám, pane Líbiku, za vaši prezentaci, také za tu nabídku na závěr. Eh, to jsou velmi užitečné materiály, možná, že někteří už se eh, s nimi měli příležitost seznámit. Já bych teď chtěla přejít dalšímu řečníkovi, panu Pavluovi, který by eh, měl pohovořit o práci, kterou v poslední době vykonávala Agentura pro základní práva. Děkuji mnohokrát, že jste pozvali agenturu eh, pro základní práva na eh, toto tak důležité setkání. Je nejvyšší čas, abychom se soustředili na integraci migrantů, protože musíme navrhnout, eh, zrevidovat a provádět politiky v souladu se základními právy a v souladu se zásadami, na které jsme se dohodli v roce 2014. Tyto politiky musí být rozumné, a musí být měřitelné a musí být hmatatelné a musí eh, zlepšit eh, potenciál migrantů, tak jak nám to ukázaly naše průzkumy. Já se potom k tomu eh, vrátit. Je potřeba podpořit integraci do evropských společností, je potřeba zaručit soudržnost, je potřeba bojovat proti vylučování, proti radikalizaci. Eh, já bych chtěl eh, navrhnout čtyři konkrétní kroky pro členské státy. Za prvé zaměstnanost. Už je mnoho osvědčených eh, postupů <clears throat> a nápadu, jak vstoupit do pracovního trhu. Můj přítel Tomas eh, pohovořil o velmi eh, zajímavých eh, poznatcích a jak to vypadá v realitě, protože nemůžeme být mm, neznalí situace. Eh, bohužel málo kdy eh, se eh, toto dělá ze strany veřejného sektoru. Je potřeba zaměstnávat ve veřejném sektoru migranty. Týká se to třeba zdravotnictví, ozbrojených služek, školství. Je potřeba posílit eh, procesy integrace, je potřeba podpořit eh, sociální vzájemné působení, je potřeba také posílit úlohu eh, modelů, třeba úlohu ozbrojených složek jako modelu či učitelů. A už máme mnoho dobrých příkladů v členských státech. Co se týče práce migrantů, chtěl bych říci, že naše agentura provádí eh, průzkum také v oblasti eh, vykořišťování eh, migrantů, což je velký problém a během tohoto roku budeme moci poskytnout výsledky tohoto průzkumu. Za druhé, vzdělání. Musíme zrevidovat národní kurikula, zjistit, co se učí studenti o migrantech, především v těch členských státech, kde je velmi málo migrantů. Hovořit o přispění zapojení migrantů a uprchlíků do evropské historie. E, v českých státech, jako je Bulharsko, Irsko, Itálie, e, východní Evropa, tak tam je e, velká historie uprchlíků. Potřebujeme opatření, abychom zabránili segregaci ve školách také budování kapacit. Musíme eh, vyškolit eh, učitele, aby mohli řešit eh, kulturní konflikty a také je učit o občanských hodnotách protože to je věc, která se vždy vrátí, takováto investice. Je to aktivum, ne problém. Musíme také vzdělávat občany, tak aby všechny děti znaly Eh, jaké jsou eh, naše hodnoty respektování lidských práv a tak dále. Eh, existuje tady mnoho šancí a příležitostí, abychom žili společně a abychom žili společně s lidmi z jiných etnik. Třeba zapojit rodiče migrantů do každodenního života ve škole. Existují mm, takové Eh, zkušenosti v českých státech. Musíme také eh, pracovat na závazcích z pařížské deklarace z roku 2015 a také závěr komise o školách. Eh, za třetí, ubytování, bydlení. Musíme bojovat proti segregaci, protože to je velký problém v mnoha našich městech. Musíme rušit bariéry ve městech a musíme nabízet eh, příležitosti eh, třeba v oblasti sociálního bydlení a eh, musíme zapojit třeba do života ve městech, jako se to třeba děje ve Vídni je důležité, aby lidé nebyli v právním váku po tom posledním přílivu z období 2014 a 16. A za čtvrté, účast Eh, za, za, zapojení. Eh, před měsícem byly eh, zveřejněny výsledky naší hlavní studie o migratech a ty výsledky ukazují, že většina migrantů cítí silné vazby na tu zem, kde bydlí. Je to přes 80%, cítí se tam doma. A věří více než eh, ta místní populace eh, těm eh, státním složkám. Týká se to třeba především muslimů, což jsou překvapivé výsledky, které byly zveřejněny v září tohoto roku. A takže to je v rozporu ze stereotypy, které existují. A Mm, migranti eh, sdílí naše hodnoty, třeba respektování ostatních etnik. A také se to týká genderové různodosti a tady se to eh, třeba co se týče eh, těch otázek obtěžování a násilí, tak tato situace je důležitá v případě druhé generace, kde zažívají tyto, ehm, tyto útoky z důvodu své eh, etnity. Je potřeba zlepšit vzájemné pochopení, abychom vybudovali důvěru mezi emigranty a hostujícími komunitami. Členské státy musí eh, lépe řešit eh, politiky, které se týkají migrantů, mladých a, jejich, eh, a dětí migrantů. Je potřeba, aby toto šlo ve prospěch našich ekonomik. Musíme také podpořit eh, mm, odbory, eh, účast společnosti, potom ehm, svazy rodičů a tak dále na školách. Jak už jsem řekl, eh, nebo jak už tady bylo řečeno, neexistuje jedno paušální řešení pro všechny. Ale samozřejmě některá řešení vyhovují lépe někomu a zase jinému. Je potřeba přizpůsobit eh, eh, současné osvědčené postupy, které existují v českých státech a e, vytěžit co nejvíce z migrace a dívat se na migraci jako na příležitost spíše než na problém, protože migranti, kteří tady žijí e, mnoho let, e, tak jsou integrováni. Tady už jsme o tom diskutovali, jestli migranti opravdu se chtějí zaintegrovat. Děkuji vám za to, že jste povořil těchto čtyř eh, hlavních oblastech, eh, které jsou eh, velmi důležité v souvislosti s legislativou a také co se týče těch důležitých hodnot, abychom vytvořili nějaké prostředí, kde by se všichni cítili dobře. A nyní bych chtěl dát slovo panu eh, Kimilovi. Eh, hovořili jsme o němečtích eh, zaměstnavatelích. Tady toto je zástupce německých zaměstnavatelů. Pan Kimil pohovoří o své vlastní zkušenosti. On je podnikatel a zaměstnavatel. Prosím, máte 10 minut. Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové. Eh, mnozí během eh, minulých sto let eh, se museli vystěhovat. Já jsem se vystěhoval v roce 1973 ze své vesnice v Turecku do Istanbulu a ta integrace nebyla jednoduchá. V roce 1978 jsem se dostal do Německa a tenkrát ta integrace byla ještě obtížnější eh, kvůli jazykovým bariérám a kulturním bariérám. Já jsem se musel tedy dvakrát zaintegrovat. Já vím, co to znamená. A tenkrát jsem se rozhodl, že pomůžu všem, kteří se museli vystěhovat, ať už je to z politického důvodu či z ekonomického důvodu. V roce 1993 jsem eh, založil firmu eh, Unipak a e, je to taková e, typická e, střední firma rodina. 11 let, před 11 lety jsme založili svaz, který chce převzít sociální odpovědnost. My jsme skonstatovali, že jsou lidé u nás, kteří mají společné cíle a proto jsme v Berlíně založili náš svaz s tímto motem. BUV eh, se snaží odrazit různorodost naší eh, společnosti, snažíme se být inovativní a eh, naše tedy Konfederace evropských podniků se snaží Eh, eh, řešit eh, mm, otázky konkurenceschopnosti a otevírat nové trhy. Chtěl bych povořit tedy o projektech naší konfederace. Snažíme se pomoci migrantům, také organizujeme programy praxe, snažíme se pomáhat malým podnikům, potom programy pro následovníky ve firmách a tak dále E, svaz e, Unity vznikl z tohoto svazu a má podobné cíle. V Evropské unii e, se snažíme pomáhat společnosti a ekonomice. Snažíme se mít realizovatelné cíle, snažíme se nahlížet na rozmanitost jako na přidanou hodnotu. E, mezi našimi členy jsou lidé ze zemí původu a e, ze zemí EU a chceme posílit s vás Podnikatelství je pro nás nejlepším způsobem integrace, protože e, tím zapojíme migranty, vytvoříme Eh, pracovní místa a přidanou hodnotu. Současní migranti mají štěstí. Eh, za mé doby takovéto příklady nebyly. Jak se dívají eh, média a politici na migranty, to je velmi důležité. Musíme odstranit strachy, musíme se navzájem poznat a musíme takto spolu vytvářet budoucnost našich zemí tak to si vlastně pomůžeme sami sobě, pokud pomůžeme migrantům. Jsme si eh, vědomi, že se od nás eh, žádá více eh, v porovnání s Evropou, protože noví Evropané nás chápou lépe, když se scházíme v Německu či v Evropě, tak vždy se hovoří o migrantech a uprchlících. Před dvěma lety jsem eh, vydal nebo pomohl zaměstnat dva Afgánce. A takto jsem eh, viděl, jakým způsobem se nahlíží na migranty a jakým problémům jsou vystaveni. To první, co jsme udělali, je, že jeden kolega Eh, z výroby, který měl turecké kořeny, tak on se stal odpovědným za tyto dva kolegy. On sice nehovořil paš, paštu, ale mohl s nimi komunikovat. Jeho odpovědnost eh, byla nejenom technické povahy, ale také jim pomoci při každodenním životě, třeba do jaké školy by mělo chodit mé dítě, nebo jak by mohla lépe hovořit německy moje manželka, nebo jak se dostanu z místa A do místa B. A takto je důležité zapojit eh, personál. A eh, tady tyto věci by měly být podpořeny. Eh, to jsou lidé, kteří přicházejí z oblastí, kde jsou válečné konflikty a snaží se vybudovat svůj nový život. Co potřebují nejdříve, je cítit eh, blízko eh, nějakého člověka, eh, ty lidské vazby a ne se hned učit jazyk. Ne, že by to nebylo důležité, je to důležité, ale potřebují tu lidskou podporu. Chtěl bych říci, že jazyková znalost by neměla mít přednost nad lidskostí. Často se dělají ty chyby, že ta komunikace Eh, se dá na stranu, dokud ten eh, migrant eh, neumí dobře komunikovat v tom jazyce. A úspěch Unity v práci s uprchlíky spočívá v tom, že my posloucháme lidi a snažíme se je pochopit, i když nemluvíme jejich jazykem. U, u, učnice z Antálie říká, že lidé kteří uh, hovoří stejným jazykem, nevždycky si rozumí, ale ten, kdo má stejné city, tak si rozumí. Já když tady hovořím, uh, tak uh, jsem se proto uh, uh, zeptal migrantů, na co by se chtěli zeptat politiků v Bruselu. A chtěl bych vám přidat následující, co oni mi řekli. Za prvé, lidskost a vděčnost. A to vychází ze srdce to všechno Eh, to, co nám eh, chybí doma, tak to dostaneme tady od našich kolegů v práci. Ale nejdůležitější jsou naše děti, které se znovu smějí a učí se znovu žít a za to jsme vděční. Za druhé, kulturní pochopení. Ehm, v naší eh, ti, co jsou ze stejné kultury, tak tak integrace není komplikované. Eh, jsou tady jazykové bariéry. Existuje mnoho možností teoretické výuky, ale co chybí, jsou praktické možnosti. Za čtvrté, eh, ubytování pro uprchlíky. Eh, to je pro mě obzvláště důležité, dámy a pánové. Většinou ta ubytovací zařízení jsou dobrá, ale jedná se o to, že plynou dny a měsíce a lidé se cítí neužiteční a to je ničí. Lidé říkají, my chceme pracovat, i když to nebude placené. A závěrem bych chtěl dodat, že jsem rád, že jsem mohl povořit o těchto návrzích. Za prvé, je potřeba nabídnout eh, praxi migrantům a uprchlíkům. Tady tato opatření by měla být podpořena třeba daňové zvýhodnění pro podnikatele, eh, potom třeba nějaké dotace nebo personální podpora. Za druhé spolupráce, spolupráce eh, mezi obchodními komorami a podnikatelskými svazy, podniky, to by mělo být všechno podpořeno. Za třetí, nevládní organizace Eh, mohou sloužit jako mosty mezi migranty a mezi podniky. Eh, bohužel eh, nevládním organizacím chybí lidi a finance. Jedním z úkolem Unity je dá tyto nevládní organizace do jednoho katalogu, tak abychom pokryli mezery a aby dlouhodobě mohly fungovat jako mosty a hledat možnosti v oblasti vzdělávání. Já bych vám chtěl poděkovat eh, za to, že jste mě pozvali a rád odpovím vaše dotazy. Děkuji vám mnohokrát. Eh, děkujeme vám eh, mnohokrát za Eh, ty informace, které jste nám předal a taky za ta eh, doporučení a to je věc, eh, kterou si tady v Evropském parlamentu velmi pozorně vyslechli i na národní úrovni a Unity je organizace, která má kontakty s mnohými poslanci v parlamentu. Proč jsme eh, zahrnuli tady tento příspěvek? Eh, protože jsme chtěli eh, nějaký příklad z praxe. A proto jsme dali i prostor Susaně Amador z Portugalska. Já potřebuji silnější brýle, ano, už vás vidím. Dobré odpoledne, já budu hovořit portugalsky svojí mateřštinou. Eh, děkuji eh, komisi, eh, děkuji výboru Libe za to, že jste uspořádali toto tak důležité mezi parlamentní setkání, protože to je téma, o kterém se tak jedná v EU, v OSN a proto bych chtěla poděkovat za pozvání a eh, chtěla bych také poděkovat eh, panu Kimilovi, který pohovořil a byl pro nás velkou inspirací a děkujeme vám, eh, že pomáháte migrantům a uprchlíkům při jejich integraci. Vážení kolegové, vážení poslanci, v této situaci, kde se nacházíme, kde je krize, tak potřebujeme nalézt účinná řešení, abychom měli trvalá řešení pro migranty. Situace je bezprecedentní. Eh, pokročili jsme hodně, ale máme ještě před sebou velký kus eh, práce. Je potřeba chránit eh, osoby, které utíkají před násilím. Musíme zbořit všechny ty překážky, které existují, protože jenom tak ukončíme drama těchto osob a budeme tak moci zabránit porušování lidských práv. Protože bude-li toto pokračovat, tak budou pořád přicházet migranti či uprchlíci, protože tito lidé nenajdou ochranu u sebe doma nebo je dokonce pronásleduje jejich eh, vlastní stát. Pokud eh, někdo tedy přijde do Evropy, tak musíme zaručit jeho integraci a to je tématem tohoto panelu. 20. Eh, prosince 2017 byla podepsána dohoda taková aliance eh, zúčastněných stran v Evropské unii. A týká se to tedy těch eh, migrantů, eh, kteří by měli být zaintegrováni do, Evrop- do pracovního trhu. Já bych chtěla pohovořit o Portugalsku a o naší zkušenosti s integrací uprchlíků po podpisu agendy současná vláda, socialistická vláda, za podpory levice eh, zahájila eh, solidární politiku eh, v rámci přesídlení. V září 2015 jsme vytvořili pracovní skupinu pro Evropskou agendu migrace. Za politické podpory od ministra pro vnitřní věci. My jsme vypracovali národní strategii pro plnou integraci uprchlíků. My jsme definovali návrhy na základě těchto principů institucionalizovaný přístup, centralizovaný a nezávislý. A tady tento úřad je zaměřen na podporu uprchlíků, především těch, Eh, kteří požívají mezinárodní ochrany. My jsme vytvá, eh, založili pracovní skupinu, abychom působili na veřejné mínění. To je zcela zásadní pro integraci uprchlíků. Také jsme pořádali kampaně ve školách, eh, abychom zvýšili povědomí u dětí, tak abychom mohli zaintegrovat osoby z jiných zemí. Zároveň jsme se skoordinovali s občanskou společností a s místními orgány, abychom schromáždili návrhy na přijetí uprchlíků. Uspořádali jsme eh, místní eh, centra pro podporu migrantů. Eh, také máme systém tlumočení po telefonu a máme program na internetu, aby se lidé mohli učit eh, portugalsky, to tam třeba v arabštině. Podporujeme integraci uprchlíků prostřednictvím skupiny, která navrhuje integrační řešení eh, s ohledem na místní eh, specifika. My jsme se soustředili především na 12 až 18 měsíců po příjezdu, tomu říkáme období emancipace. My jsme zaktualizovali eh, registry služeb, které poskytujeme uprchlíkům. Provádíme monitoring úřadů, které na místní úrovni pomáhají migrantům, tedy pomoc na letištích, pomoc při příjezdu. A eh, podporujeme úřady při integraci těchto osob. Hm, rovněž jsme obdrželi eh, podporu od Vysokého komisaře, úřadu Vysokého komisaře pro uprchlíky při eh, přijetí a my eh, podporujeme tyto úřady, které se zabývají integrací. My jsme vypracovali individuální a rodinné akční plány a vypracovali jsme proto vodítka. Eh, za prvé eh, je tam eh, přijetí, doprava žadatelů o azyl, a potom ubytování v sociálních individuálních bytech, v důstojných, v důstojných bytech, tedy vše, co je potřeba, aby se mohlo dobře bydlet. Je to také přístup ke zdravotnictví, přístup ke vzdělávání a také možnost přístupu na trh, učňovské školství a také jsme se soustředili na podporu mezi kulturního dialogu a mezi církvemi. Máme mnoho projektů, abychom eh, pomohli eh, uprchlíkům v Portugalsku. Národní střediska pro podporu migrantů eh, sehrávají velmi důležitou úlohu, především ty, které jsou v Lisabonu, eh, v Portu a ve Fáru. Eh, také spolupracujeme s středisky, které se zabývají pomocí pro migranty. Portugalsko ukázalo, že vynaložilo obrovské úsilí zaintegrovat migranty. Ukázali jsme naše hodnoty. Eh, všichni Portugalci bez výjimek přijali bez výjimek migranty. Čísla z roku 2016 ukazují, že co se týče programu eh, přesídlení, my jsme eh, přijali 1500 uprchlíků a týkalo se to deseti různých národností, Syřané, Eritrejci a Iráčané. místní úřady sehrály velmi důležitou úlohu. Třeba eh, Lisabonská radnice v Bataja a nebo eh, jiná, eh, jiná města. A zvýšil se tedy počet žadatelů o Izrael v Portugalsku. Naše národní schromáždění řeklo, že je potřeba odmítnout eh, jakoukoliv iniciativu, která by chtěla posílit hranice. Musíme sázet na řešení, která jdou přes Schengen. Je potřeba chránit hranice, ano, ale prostřednictvím solidárních eh, mechanismů a pomoci těm státům, které čelí největšímu náporu. Všechny politické strany ukázaly, že na prvním místě jsou lidská práva migrantů, že eh, musíme respektovat eh, ženevskou úmluvu a princip, princip nenávratu. A to je pro nás důležité, jakožto pro demokrat, jakožto pro občany. A když se podíváme na ukazatele o integraci, tak eh, tam každé dva měsíce hodnotíme ukazatele, pokud jde o zdravotní stav, eh, počet eh, narození, a potom kolik lidí se zapsalo do kurzu a zaměstnanost. Co se týče zprávy, kterou máme o přijetí migrantů v roce 2017, tak co se týče zdravotnictví, tam jsme to pokryli na 100%. A co se týče jazyku, tak jsme pokryli potřeby na 87%. Děti migrantů e, mají plný přístup do portugalských škol. To procento je pod ty procenty, ale to je proto, že E, děti, dokud jim nejsou, e, není 6 e, let, tak se nedostanou do školy, protože mají ty rodiče třeba více dětí. Máme hodně migrantů, kteří se zapojili do učňovského školství. Co se týče iniciativ pro podporu migrace, tak bychom chtěli zdůraznit veškeré kampaně zvyšování povědomí, a také projekt, který má eh, za cíl eh, zlepšit jejich eh, šance na pracovním trhu a spolupracovat s portugalskými podniky. A závěrem bych vám chtěla říci, bych vám chtěla říci, že všechno nebylo ideální. Integrace není nikdy stoprocentní, ale my si myslíme, že díky těm našim iniciativám jsme dosáhli dobrých výsledků a ty výsledky jsou upřímně řečeno pozitivní. Portugalsko je na té dobré straně v historii, jak řekl eh, pan Gutierrez, vždy, když se setkáváme s eh, migranty, tak eh, tam se ukáže ta naše humánní stránka. Děkuji za velmi všestranný pohled na to, co eh, momentálně eh, děláte a jsem si jistá, že mnoho kolegů zde bude mít otázky na vás buď během debaty, anebo poté, až skončí. Eh, je zajímavé dozvídat se, co se děje takto prakticky na úrovni jednotlivých členských států. A eh, abychom toto ještě dále, do, hm, pokročili s tím dále, tak bychom nyní eh, dala prostor poslednímu plánovanému řečníku, který je, který je zpravodajem výboru regionu, pan Kaloge Ropulus. E, děkuji vám, paní předsedající. Já bych chtěla navázat na to, co řekla kolegyně z Portugalska. E, Portugalsko je e, země, kde Λώνουν για το θέμα αυτό, αλλά έχουν σύμπνοια kde tedy se zapojil eh, primátor Lisabonu, ministerský předseda, prostě všichni eh, spolupracovali, jako i ty eh, na rozdíl třeba od jiných zemí, kde se jednalo o to vyhrát volby. Ne, v Portugalsku byl ve středobodu člověk, lidská bytost. Já proto velmi rád slyším Eh, že se eh, nejedná pouze o to naučit se jazyk, ale eh, vysvětlit, jak funguje ta země a společnost. A je důležité, aby se ten jazyk naučili i rodiče, nejenom děti. Jsem eh, eh, velmi eh, rád, i že pan Kimil, který je ze sousedícího Turecka, takže on sám pohovořil o tom, že se mu podařilo prostě to zvládnout a třeba i jako jiní emigranti, třeba z Řecka, kteří emigrovali do Německa nebo do USA nebo do Kanady, ale z důvodu hospodářské krize se lidé vrací do Evropy. Prostě migrace bude vždy. E, dokud e, je lidstvo, tak migrace existuje. A nesmíme ale e, přijít o to naše aký. Jedná se o to, že se nesmíme vzdát Schengenu. My, jakožto zástupci regionu, tak eh, pro nás je eh, velmi důležitá integrace uprchlíků. Eh, paní mm, Amador o tom hovořila a také pán Gutierrez, tak samozřejmě, ale my potřebujeme určitá pravidla. A výbor regionu, odkud jsem já, se o to rovněž snaží. Místní orgány řeknou, jakou mají představu Jde o eh, národní parlamenty, jde o Evropský parlament, eh, kteří eh, musí se snažit vypracovat nějaký konkrétní postup, aby to každý nějak nedělal po svém, nebo se říká jedna věc a pak se dělá druhá věc. A a to se týká třeba i toho, eh, jak jsme tady hovořili o těch eh, polských eh, migrantech. Nebo třeba, jak se hovořilo o tom, že se rychle zaintegrovali migranti v Polsku, nebo třeba u nás, nevím, třeba Rusové se v Řecku také docela rychle zaintegrovali. Ale mám, budeme mít eh, nové eh, migrační eh, vlny. Jde o to, že musíme poskytnout podporu i ty národní vlády, ti, kdo přijímají migranti, tak se musí obrátit na průmyslové svazy, třeba jako, jako o tom hovořil pan Osman Kimil Eh, je důležité, aby lidé nebyli vyloučeni. A bohužel to se stává, že potom nejsou zaintegrováni. Musíme samozřejmě odlišit legální a nelegální migraci. Potřebujeme technickou podporu ze strany Evropské unie, eh, co se eh, týče těch příjezdu, abychom věděli, kdo je uprchlík a kdo není, e, protože dnes je to poněkud sporné a není to vždy jasné. E, Schengen, to platí pro všechny. Jak to vypadá s extremisty? Extremisté to využili, aby získali hlasy, eh, protože panovala atmosféra strachu. Děti uprchlíků se musí naučit jazyk, musí chodit do školy a to platí pro eh, migranty obecně. Musí získat dovednosti, musí být eh, zaintegrováni do pracovních trhů. Je proto zcela důležité, aby také dostali eh, lékařskou péči, aby byli aktivními občany. A neříkám to jako eh, eh, zástupce jižního státu, ale obracím se na sever. Já souhlasím se vším, co zde bylo řečeno. My jsme přišli s mnoha pozněvacími návrhy. starosta je jedním z nás. Jedná se o naše spoluobčany a musíme jim pomoci najít práci. E, jsou tady ty problémy, ta kultura, ty rozdíly, potom otázka náboženství, otázka jazyku. A jak řekla eh, zástupkyně z portugalského parlamentu, já jsem byl starostou v roce 2007 a my jsme dělali i eh, dálkové programy, aby se mohli naučit jazyk. A eh, současný prezident byl tenkrát ministrem zahraničních věcí a to první středisko se vybudovalo na Lesbosu a tam bylo tenkrát 2000 eh, osob a teď je tam 10 000 osob. Tři v této souvislosti dostali tři ženy Nobelovu cenu, ale pokud chtějí eh, ty eh, vlády odebrat eh, peníze těm místním orgánům, tak to je potom problém. A nevládní organizace, ty jsou v popředí. Ale musíme se zaměřit na to, jakým způsobem se tam vynakládá s penězi. Často se hovoří na úrovni evropské, ale nehovoří se s těmi místními komunitami. My se snažíme, aby to fungovalo co nejlépe. Já jsem si vyslechnul eh, poslance z Polska, já respektuji to, co říkají. A to, co říkali o tom, že eh, přišlo, přišly tisíce Ukrajinců či Rusů. Ano, je to tak. Ale my potřebujeme pravidla, protože my jsme občany. A musíme se ale také držet těch našich eh, předpisů. Eh, my ale musíme samozřejmě také respektovat eh, vnitrostátní právo a prostě když nám to ale nevyhovuje, tak o to ustupujeme. Ne, to nejde, protože tady jde o utrpení eh, lidí. Tady prostě nejde o to, jestli jste levice, pravice nebo liberál. A to říkáme my na úrovni těch našich eh, místních komunit. A závěrem bych chtěl říci, že potřebujeme něco, eh, čeho se budou moci držet všichni, co budou moci plnit všichni. A to potom bude správné. Vy jste zákonodárci, vy byste měli myslet na Evropu. <laughs> okay. It's, it's, it's, a, it's a, obviously it's a subject that e, e, evokes passion. And ano, vidím, že o tom toho, aby prostě plošní plnili, co e, je dohodnuto. Um, a nyní nás čekají vystu, Eh, vystoupení eh, z pléna. Máme asi 20 minut. Poprosím řečníky, aby byli eh, struční a k věci a začneme dalším řeckým vystoupením, ale vynechme z toho, prosím, vnitrostátní politiku. Madam President, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ενωμένη Ευρώπη κτίστηκε πάνω σε ένα πλαίσιο συνενέσεων, συμβιβασμών. Děkuji obrovskou výzvu, která vede ke prohlubování nerovností, eh, také k nové eh, geostrategické rovnováze námořní nebo pozemní hranice, protože eh, námořní se hůře chrání. Zapojení by mělo probíhat legálně, to platí pro Řecko, ale i pro všechny ostatní země. Je pro eh, migraci, pro zaměstnanost a je potřeba pomoci s, například s nabídkou jazykových kurzů, ta říká, eh, vždycky je potřeba také propad spolupráci mezi členskými státy, protože revizi té evropské politiky jedině tak budeme moci společně čelit těmto výzvám. Děkuji za toto vystoupení a omlouvám se za eh, to nepřesně vyslovené jméno. Eh, nyní eh, přejdeme k jiné, do jiné části světa. Kristín Jensen, Norsko. Děkuji paní předsedající a děkuji za možnost vystoupit za Norsko, protože my jsme přidruženými členy a jsme také členy eh, Schengenu a sledujeme rozpravu velmi bedlivě. Eh, u nás vníme programu a přijímáme eh, uprchlíky z jiných evropských zemí. Eh, já se chci vyjádřit k integraci, která je dlouhým a komplikovaným procesem a vyžaduje závazky z obou stran, nejenom společnosti, ale také ze eh, nezaměstnanost eh, je vysoká, třikrát větší u imigrantů než u zbytku populace a také problémy eh, v školách u těchto prvních generací a, eh, a mají větší eh, jsou dvouleté, ale pouze čtyři z deseti, kteří projdou tímto programem, získají zaměstnání. Uvádí se, že imigrace a zaměstnanost eh, jsou mezi hlavními prioritami. Eh, eh, bude se k tomu přisouhlasím, že integrace musí být šita na míru, ten úvodní program musí být flexibilní a potom tady musí být rozmanité školící programy a musí zde být nabízeny i příklady pro ženy. Programy sociální pomoci musí být provázány s možností a schopností pracovat. Musíme jasně říci, sociální stát není udržitelný, pokud nebudou imigranti pracovat. Děkuji. Ty, um, ty um, tu motivaci a inspiraci pro vaší vlastní parlamentní rozpravu, což je skutečně náš cíl, protože se za, zamýšlíme nad tím, co se dá dělat lépe před dalším programovacím obdobím. A nyní kolegové z Evropského. Eh, děkuji. Uh, já naprosto podporuji to, co říkala kolegyně Suzana Amador o úlozamentu, který průběžně vyhodnocuje proces integrace uprchlíků. Avšak je třeba také vysvětlit, přípravná práce je nezbytně nutná a tady dnes máme úspěšné ukazatele, pokud jde o přístup ke vzdělávání. Kvalifikaci je zásadní proto, aby mohli být zaměstnáni a nedostávali se eh, do zoufalých situací. Eh, I zde ale a to plyne eh, často z prodlev v tom si této situaci se lehce dostanou do ruk pašeráků, kteří... Ale tento fenomén ovlivňuje mezinárodní vztahy a je třeba tento fenomén proto regulovat a vyvažovat zájmy států, zájmy lidí, lidí, kterých se to dotýká a zaměřovat se i na kulturní aspekty. Given that Hel Helga Stevens isn't here at the moment, maybe we could take them a minute or two to have a response from the platform. Ještě slovo Helze Stevens, ale ta tady teď zrovna není, ještě na ně chvilku počkáme, takže eh, nejprve dáme slovo našim panelistům a uvidíme, kdy dorazí. Tam pan Líbik má slovo, děkuji za tu velmi zajímavou debatu. Já bych chtěl zareagovat na několik bodů, které tady zazněly. Myslím, že celý den jsme tady slyšeli z různých eh, pohledů tu důležitost rozlišovat mezi kategoriemi, kategoriemi osob. Myslím, že na tom se asi zhodnou úplně všichni, že to je zásadně jeden z největších eh, omylů v té uprchlické krizi bylo nazývat každého oprchlíkem. Eh, víme, že mm, řada z těch osob neměla nárok na mezinárodní ochranu a proto bychom měli velmi opatrně v Eh, formulovat nebo definovat. Byl tady odkaz na politiku Austrálie a Kanady, to jsou také členové OECD, takže my jsme je také studovali. To jsou státy, které mají velmi silnou politiku eh, na pracovním trhu nebo řízené migrace pro účely pracovního trhu. Vždycky to měli, vždycky také Eh, usilují o přilákání eh, kvalifikovaných pracovníků a mají také program slučování rodin, to vždycky bylo jejich součástí, mají také velmi silné programy na integraci. Oni jsou si vědomi, že eh, mají příležitost si vybrat ty nejlepší mozky, ale stejně tak ale mají velmi silné programy na přesídlení uprchlíků, kteří potřebují mezinárodní ochranu. Byla tady také řeč o hodnocení, eh, což eh, mně se velmi líbí. My eh, vždycky nabízíme naše služby členským státům, že je můžeme podpořit, protože když například investujete do nějakého vzdělávání, například jazykového, tak je důležité se ptát, jestli to je efektivní. Jedno naše důležité zjištění bylo, že když dosáhnete v tom jazykovém referenčním rámci v Evropské unie B1, tak je to obrovský pokrok. Ta eh, nová nebo dodatečná přidaná hodnota už je potom velmi malá, když se eh, dostanete na tu vyšší jazykovou úroveň. A ještě bych chtěl vyjádřit naději na závěr. Hodně se tady mluvilo o rozdílech, tak eh, my jsme zjistili, že tady jsou určité rozdíly mezi těmi příchozími a původními obyvateli, ale zase až tak velký ten rozdíl není nás překvapilo, že jsou větší rozdíly mezi původními obyvateli v Evropě než mezi příchozími eh, migranty a původním obyvatelstvem. Takže tady je celá řada věcí, které mají tyto, tyto osoby společné. Mluvil se tady hodně o integraci na pracovním trhu, nehovořilo se o dalších formách integrace, ale jedna věc, na které se asi všichni shodneme, že můžeme očekávat, eh, že migranti budou eh, dodržovat pravidla své světovské země, protože to je vlastně ta. My v Německu máme minimální mzdu a to jak a to pro všechno, jak pro migranty, tak pro uprchlíky, ale také pro eh, původní obyvatele, takže mm, jsou to mzdy za hodinové mzdy pro různé sektory a ty platí pro všechny. A my eh, se musíme těchto pravidel držet, nemůžeme je pomíjet. Takže já jsem to, přesně toto měl na mysli, když jsem říkal, že my se pokoušíme těmto lidem pomoci. Mně šlo ale hlavně o tom, aby dostali praxi, získali praxi a pracovali například jako stážisté a na základě těch získaných znalostí potom mohou vstoupit na pracovní trh a sami se najít pracovní místo. To eh, pro nás bylo určující. Já bych byl rád, kdyby eh, takovéto principy mohly platit celé Evropské unii. Děkuji. Byla tady řečena řada zajímavých věcí. je důležité vypracovat eh, eh, politiky na základě faktických údajů pro občanů. To vlastně eh, nereflektuje postoje uprchlíků, kteří sdílejí naše hodnoty a chtějí se integrovat do naší společnosti. Byla tady zmínka o tom, že integrace i spadá do kompetencí českých států, takže bychom jim do toho neměli mluvit, ale dohodli nějakých společných principech, které potom budeme všichni provádět a které promítneme do naší politiky, a ne protože je to závazné, ale protože je to výhodné pro všechny. E, země. V Řecku se také budou konat volby a řada těch kandidátů už teď Eh, říká, pojďme vyhnat uprchlíky, aby získali body u voličů. Často jsou to lidé v místních a regionálních orgánech, eh, mají kontakty na místní nevládní organizace, na místní firmy, vědí, jaké jsou potřeby, vědí, jak se ti uprchlíci chovají, eh, vědí, že migranti se snaží na regionu Evropa je naší eh, vlastí, ale ne ve smyslu nacionalismu. Bychom byli rádi, kdyby Evropa zůstala silná. A to potom vede k různým konfliktům a válkám. I ta situace v severní Africe tu způsobily evropské státy. My to říkáme už dlouho. My jsme přispěli k to Jeden slovenský kolega tady eh, říkal, že odcházejí ty nejlepší mozky. Ale to se přece děje vždycky, že eh, ti nejlepší si sami zvolí eh, zemi, kde budou chtít pobývat a my se musíme snažit je přilákat. Musíme představitelé regionu jsou se v tom vyznají nejlépe, protože mají eh, ty znalosti místního kontextu. Je velmi jednoduché poukazovat na problémy v zemi, která je zaplavená repu, eh, uprchlíky. Chopí nacionalismu. Hrozí to, že Evropa eh, ztratí zdravý rozum. Už tady nejsou žádní velcí charizmatičtí představitele, kteří by dokázali Evropu bránit. Eh, tě místní dimenze nebo regionální dimenze a eh, rozhodně se nebudu vyjadřovat k Brexitu. Kudrické. Uh, vážení kolegové, vážení poslanci eh, z národních eh, parlamentů, eh, pro tento závěrečný blok jsme se rozhodli trošku poměnit program, protože během první části jsme měli pana komisaře a on tady nebude moci být s námi a e, proto místo a proto tady bude pan Ambrozi, který zastupuje Mezinárodní organizaci pro migraci a on e, tedy e, pohovoří o těchto záležitostech v globálnějším kontextu. A potom po vašem vystoupení začneme diskuzi a dávám tedy slovo panu Ambrosimu. Děkuji, eh, paní eh, předsedající. Hezký večer všem. Eh, máte za sebou mm, den plný diskuzí o zákonných cestách v kontextu Evropské agendy pro migraci. A já bych chtěl poukázat pouze na několik bodů a představit vám kontext Eh, z mezinárodního hlediska a eh, kde se tedy nachází tato agenda pro eh, migraci, abyste lépe pochopili, co to znamená provádět tuto agendu. Jsou tady dvě věci, které jsou velmi důležité. Od roku 2015, kdy vlastně vznikla tato agenda, tak situace na mezinárodní scéně se změnila a to eh, eh, značně. Za prvé cíle udržitelného rozvoje, které schválilo válné schromáždění OSN a v rámci cílů udržitelného rozvoje sehrává eh, migrace velmi důležitou úlohu. A pokud jde o místní a mezinárodní úroveň. A potom Eh, ta další změna v roce 2016, kdy valné schromáždění OSN eh, schválilo eh, deklaraci z New Yorku, kterou se zahájily dva programy pro migraci a pro prchlíky a v rámci té New Yorkské deklarace se stanovily standardy a dohodly se na nich zástupci mezinárodních společenství. Tyto dvě věci nejsou relevantní jenom proto, že se jedná o dva hezké dokumenty, ale protože Eh, New Yorkská deklarace, eh, stejně jako cíle udržitelného rozvoje, obsahují závazky mezinárodního společenství. Jsou tam standardy a zásady, eh, ke kterým se zavázaly země, které tento dokument podepsaly. To jsou všichni, kteří tvoří OSN a zavázali se připojit k těmto závazkům a respektovat je. Pro nás zde v Evropě Eh, jsou tady jste, jsou zástupci zemí, eh, které se zavázaly, tak jedná se tedy o provádění evropské agendy, hovoříme o zákonných cestách, o integraci a my jsme zavázáni eh, těmi body které jsou v těchto dokumentech. A my jsme k tomu zavázaní nejenom protože jsme to podepsali, ale protože eh, členské státy Evropské unie chtějí nadále eh, být eh, silným aktérem na mezinárodní scéně a tím pádem Evropská unie musí být spolehlivým partnerem a musí dodržet své závazky a musí dostat důvěře, kterou v ní vložilo mezinárodní společenství a musí se toto tedy proměnit eh, v praktické kroky. Eh, co to znamená eh, pro Evropskou agendu pro migraci a pro ty zákonné cesty? Oba dva dokumenty, oba dva procesy, ty cíle udržitelného rozvoje a té New Yorkská deklarace, tak tam se hovoří o zákonných cestách, o zákonných cestách pro to, aby migrace mohla být eh, užitečná pro rozvoj a pro eh, zlepšení ekonomické situace eh, hostitelské země a země původu a rovněž i pro ty jednotlivce a jejich rodiny. Co se týče agendy, tak v tom, tento program je velmi vyvážený dokument, jsou tam čtyři pilíře, Eh, jedná se tam o, boje, o boji proti eh, nelegální migraci, podpora zákonných cest, eh, potom aktualizace společného asilového systému, jakožto části této agendy. A co jsme do posud zaznamenali, je, že existuje přílišné zaměření na jeden konkrétní pilíř a to je ten boj proti nelegální migraci, stejně tak jako podpora návratu, ale že ten druhý eh, pilíř, který eh, se eh, týká zákonných cest, tak tomu se nevěnuje taková pozornost. A od začátku tohoto dokumentu Agenda pro migraci tak eh, v pochopení, co to znamená zákonné cesty do Evropy. Protože se to vnímá jako která je potřeba být na zřeteli. Musíme dát do, rovna, do rovnováhy provádění agendy pro migraci. Mus, eh, si musíme ujasnit, že existují eh, různé kategorie osob, které se snaží dostat do Evropy a že tyto různé kategorie vyžali vstup tam, kde je to vhodné a abychom zajistili integraci do naší společnosti. Čelíme výzvám v této oblasti, které spočívají v tom, že musíme začít už seriózně zavádět mechanismy a programy, které přinesou strukturální změny v tom smyslu, jak přistupujeme k migraci na evropské úrovni, ale i na mezinárodní úrovni. Zatím jsme to neudělali zatím jsme byli hnáni, možná je to opodstatněné, anebo ne, ale prostě e, potřebou reagovat na krizi. E, my jsme byli vyděšeni těmi čísly, a mysleli jsme si, že musíme prostě reagovat na mimořádnou situaci. Ale nyní už se nejedná o mimořádnou situaci. Eh, to, co se eh, děje v Evropě, tak to je pouze eh, malá část migrantů, kteří se pohybují po celém světě. Nyní existují strukturální otázky, které jsou dány okolnostmi, které se dějí v Evropě, ale především v Africe. Důkaz této strukturální situace je demografie v Evropě, která prostě se zhoršuje. To prostě neříkáme, já, to říká Eurostat, Evropská instituce. A to, že eh, demografick, ten demografický vývoj je špatný ve většině zemí, že v roce 2015, v 2050 Eh, tak 80 eh, eh, populace bude na té klesající křivce a ve zbytku světa to bude naopak. Takže tady tyto protichůdné tendence populace bude na té klesající křivce a ve zbytku světa to bude naopak. Takže tady tyto protichůdné tendence, abych to řekl jasně, v budoucnu za několik let nebudeme mít dostatek pracovníků, abychom pokryli mezery na pracovním trhu, který je kontrolovaná a bezpečná. je důležitosti je prostě mít politiku zavřených dveří. Protože když zavřeme dveře, nikdo k nám nepřijde a budeme v bezpečí. Tak toto nefunguje, protože mít uh, uh, příliš striktní politiku zavřených dveří nebo to, že téměř eh, neexistuje, kde eh, a tyto osoby by byly v našem, v našem informačním systému, mohli bychom je identifikovat. Ale to se nemůže stát, protože neexistují ty legalit naši vnější hranici. A to je věc, kterou je potřeba říci, pokud eh, se snažíme zlepšit stávající si s danou dobou, ale těším se na vaše dotazy. Eh, děkuji vám, pane Ambrozi. Eh, chtěla bych eh, připomenout zástupcům národních parlamentů, že prosím zvedněte ruku, pokud chcete vaše kartičky. Kdo by chtěl začít debatu? Pan López Aguilar? Ten byl venku? Kdo by chtěl? Ten byl venku? Kdo by chtěl pohovořit? Kdo se hlásí o slovo? Vidím, že nikdo. nemohl se předtím vyjádřit, ale chtěl bych eh, využít této příležitosti a pohovořit eh, na konci této eh, meziparlamentní konference, protože v rámci Lisabonské smlouvy my jsme od, s tím začali během volební období, kdy jsem sám předsedal obštění naší reakce a k té evropské povaze naší reakce. Musíme změnit přístup a já bych si přál, aby my chceme celostní přístup k migraci, protože pokud je něco charakteristické pro e, ten neúspěch této evropské reakce. V tom případě prostě jsme ty migranty měli e, zadržené za hranicemi EU a případně s bezprostředním e, jsme ohroženi. A ještě horší, jakoby migrace byla trojským koněm, Eh, žihádu, žadatelé o azyl, ti teroristi, byli to druhé, třetí generace. Nebyli to žadatelé o azyl, ti teroristi. To je využít eh, tu pracovní eh, masu, využít možnosti odvodů do sociálního zabezpečení v národních parlamentech. A to by byla ta závěrečná kapitola, eh, vždy eh, bývají na konci takovéto meziparlamentní konference. Děkuji. Eh, legální politiky pro otevření cest přístupu. Pane Ambroziu, hm, Ambrosiu, to směřuje na vás. Ty otázky můžete, pane Ambrosi, prosím, zareagovat. Několik reakcí a také odpovědi na